I think we can start. Takže myslím si, že můžeme začít. Vítám vás zde. Těší mě, že vás zde tolik ještě na naší poslední schůzi před letní pauzou. A teď půjde o zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Zpravodajem je Tomáš Piotr Poreba a tím tomu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám to dnes je po druhé, co se setkáváme a projednáváme tuto zprávu. Jedná se o propojení a zlepšení dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Čili máme tím na mysli celou Evropu a východní část Evropské unie. Jsem vám velice vděčný za vaši aktivní účast ve výboru TRAN. Ti z vás, kteří jste nám pomohli posílit tuto zprávu tím, že jste předložili pozměňovací návrhy, tím, že jste předložili spoustu návrhů, doporučení, musím vám poděkovat. Ta zpráva je teď určitě lepší. Je to už takový strategický dokument, kde jsou jasně naznačeny výzvy střední a východní Evropy v oblasti dopravy. Tyto výzvy nejsou pouhý, pouhým eufemismem mají šanci na to, že se stanou skutečností a to díky tomu, že jste si některé věci ve vašich návrzích uvědomili. Dnes na schůzi koordinátorů už proběhla diskuse na téma kompromisních návrhů a já plánuji, že další zasedání zorganizuji hned po jar, letní přestávce v září. Tento kompromis je koncencem nadčasovým a je tady určitá dohoda o tom, jak by ten plán měl vidět a jaké strategické cíle bychom si měli vzít za své ve střední a východní Evropě. Dámy a pánové, eh, určitě nechci opakovat to, co tady zaznělo na prvním zasedání, když jsem představoval tuto zprávu. Dnes bych rád vyslechl vaše názory, vaše připomínky, pochopitelně v kontextu těch pozměňovacích návrhů, které už máme k dispozici, abych eh, je mohl zvážit a zakomponovat do dokumentu nejefektivnějším možným způsobem. Proto prosím předložte jakékoliv další návrhy, názory a já je zohledním v této zprávě, protože bych si přála, aby se s ní stal strategický dokument jak pro parlament, tak pro komisi. Děkuji. Nyní Andra Deli, děkuji. Děkuji. Toto je velmi dobré stanovisko a dobré východisko, vlastně, které bylo ještě vylepšeno doporučeními kolegů. Spolupráce s panem Porebou byla vynikající. Myslím si, že dokladem toho je, že jsme měli dnes velice plodnou schůzi koordinátorů, kde jsme mm, pokryli asi polovinu kompromisů. Budu se těšit na schůzi po letních prázdninách a doufám, že se nám podaří dodržovat termíny, které byly stanoveny už předem a to hlasování 26. září. Je jasné, že infrastruktura eh, v těchto státech je velmi důležité téma, protože i po dekádě členství v EU eh, je na čem zapracovat v našich zemích. Asi se všichni shodneme, že hospodářský rozvoj jde ruku v ruce s infrastrukturou a v tomto ohledu západní státy eh, mají určitý náskok, ale rozvoj této infrastruktury u nás je výhoda pro ekonomiku ve všech oblastech a ty koridory jsou velice důležitý a my nemůžeme využít toho efektu, aniž bychom neinvestovali do regionu střední východní Evropa. Dále bychom se měli zaměřit na odstranění různých překážek eh, a také jsou tam poukazy na Via Carpatia, Via Baltica, je tam také napojení na Balkán a východní partnerství. Toto vyžaduje velké finanční investice. Je jasné, že tyto členské státy nemohou vytěžit všechny peníze sami o sobě. Jsou tady dobře zohledněny finanční eh, otázky, je tam poukaz na EFSI a různé typy financování. Čili, abych to shrnul, budu se těšit na dal, další práci s, zpravodajem a zpravodaji dalšími. Děkuji. Klaudia Tapadel. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodaji panu Porebovi za tento návrh stanoviska, za dobrou spolupráci Děkuji tedy panu Porabovi a také dalším eh, spoluspravodajům za eh, vynikající spolupráci. V podstatě eh, je to strategický dokument, který bude schvalovat Evropský parlament a budeme mít příležitost vyslat jasné sdělení komisi v tom smyslu, aby se více soustředila na modernizaci dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak infrastruktura a propojení ve střední a východní Evropě jsou skutečně klíčové záležitosti nejen samozřejmě pro tuto část Evropy, ale pro celou Evropu. Jak jsem již řekla, dopravní infrastruktura eh, představuje samotné jádro Evropské unie a nemůžeme mít výkonnou efektivní ekonomiku bez dobré a efektivní dopravní infrastruktury. Kolegové z mé politické skupiny předložili některé pozměňovací návrhy, stejně jako zástupci ostatních frakcí a chtěla bych zdůraznit jednu konkrétní myšlenku. Střední a východní Evropa potřebuje integrovanou rozvojovou strategii, která bude zohledňovat všechny aspekty související s dopravní infrastrukturou. A tato strategie se musí soustředit na rozvoj všech způsobů dopravy a také na vytváření dlouhodobého propojení mezi členskými státy státy. Potom je zde další bod, který by se měl zdůraznit. Je to plán RT, ET Evropské unie, který zdůrazňuje vybudování transevropské dopravní sítě. Investiční plán musí e, vycházet z této transevropské dopravní sítě a je potřeba také zohlednit rozšíření e, těchto sítí směrem do střední a východní Evropy. Dále, pokud jde o odkaz na eh, síť eh, ve západním Balkáně a v Ázii, tak jsem ráda, že to tam je zdůrazněno a někteří kolegové zdůrazňují rozvoj dopravní infrastruktury v Podunají. Samozřejmě eh, vodní cest, vnitrostátní vodní cesty jsou velice důležité a také pomohou do, do splnit environmentální cíle, které nám také leží na srdci. Pokud je o cíle v oblasti infrastruktury, tak naše frakce i ostatní předložili některé pozměňovací návrhy v souvislosti s finančními nástroji v oblasti evropského financování. Naše frakce vítá zvýšení možnosti financování i, a to i ze soukromého sektoru a tyto možnosti, těmito možnostmi by se členské státy měly více zabývat. Kolegové z SAD a další kolegové souhlasí s tím, že některé státy z tohoto regionu potřebují technickou podporu komise eh, při realizaci projektů vycházejících z evropských eh, financí. Dále někteří kolegové eh, se zmiňují vysokou kvalitu dopravních služeb zejména také s cílem ochrany spotřebitelů. A na závěr obhajuji Evropský cestovní ruch zde v parlamentu a jsem ráda, že byly předloženy pozměňovací návrhy naší i frakcí i jinými frakcemi právě týkající se cestovního ruchu. Jsem ráda, že tyto pozměňovací návrhy byly zapracovány do kompromisních návrhů, je potřeba uznat význam cestovního ruchu v, v evropských dopravních politikách. Jsem si jistá, že po druhém kole jednání se nám podaří ještě více sladit naše stanoviska na základě těch zpracovaných kompromisů a že ten dokument bude v konečné fázi velmi užitečný jak pro parlament, tak pro Evropskou komisi. Děkuji. Děkuji. Nyní Janoš Rados. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime izvjestitelja u sjeni ALDE grupe gospodina... Děkuji pane předsedo. Já hovořím jménem pana Teličky, stínového zpravodaje za frakci ALDE. Chtěl bych poděkovat panu Porebovi za dobrou práci a za vynikající návrh stanoviska a za tyto dobré návrhy kompromisu cel, různé frakce předložily celou řadu pozměňovacích návrhů. My se domníváme, že tento text ještě zlepší tyto pozměňovací návrhy a o některých bych se chtěl zmínit. A chtěl bych požádat o podporu ostatních kolegů v odstavci 9 chceme od Evropské komise nejen, aby sledovala, jak se rozvíjejí TNT sítě v zemích západního Balkánu a případně také v zemích, eh, jako je Ukrajina a tak dále, aby se více zapojovala do těchto plánů, protože chceme také, aby dopravní infrastruktura přecházela k vyšší digitalizaci a ve článku 17 vyzýváme, aby se zlepšil systém TNS, propojení železničních eh, tratí, tak, aby byly menší problémy na hraničních přechodech, například co se týká rozchodu eh, železnic. V odstavci 21 hovoříme o splavnosti Dunaje, kde už existuje určitá dohoda, která je dnes zastaralá, překonaná a v podstatě snižuje kapacitu splavnosti Dunaje. A proto bychom se rádi podívali na to, co se může udělat, aby se tato dohoda zlepšila a aby byl Dunaj lépe využíván. Ještě jednou děkuji za spolupráci. Doufáme, že tato spolupráce potom v září bude nadále pokračovat tak úspěšně a že ten, ta zpráva nakonec bude velice vyvážená a kvalitní. Děkuji. Nyní jsem se také zapsal na seznam samozřejmě splavnost Donaje, co se týká článku 46, to se musí přepracovat, ale eh, Dunaj také vypadal před 30 lety zcela jinak než dnes. Na to je potřeba podívat, se podívat. Tam například před 33 lety byla splavnost z Ingolštatu až k Černému moři, ale nyní vlastně musíme dávat pozor při splavování na velké lodi, velké vlně, alespoň každých 5-10 minut se to děje, tak silný je provoz na Dunaji. Před třemi roky jsem pádloval tři eh, kilometry a viděl jsem tři lodi. Minulou sobotu jsem byl v Bratislavě seděl jsem tam a e, měl jsem daleko větší počet takže lodí, takže musíme toto rozlišovat. Jenom ty obrovské lodě vlastně, tam je problém v Německu. Byl postaven kanál, ale minister financí byl předtím ministrem dopravy a řekl, že by e, vlastně to byla hloupost to takto měnit, protože tam nejsou žádné lodi, protože tehdy podle prognóz 10 bylo dosaženo pouze 10% z těch tehdejších uh, prognoz. Tehdy bylo investováno 100 miliard do toho kanálu mezi Rýnem a Dunajem, proto musíme zohlednit tu skutečnost, že v té vnitrostátní lodní dopravě za posledních 20 let tam vlastně došlo k poklesu o 8% a v Evropě 80% této dopravy je na Rýnu, ale 80% peněz se investuje do jiných projektů a budou zajišťovat splatnost Dunaje dále na jich to se potom eh, zamítlo, protože v Rakousku tam to bylo také zamítnuto, bylo tam mnoho demonstrací, v podstatě to nepotřebujeme. Ale proč tomu tak je v Německu? Hmm, tři lidi ve správě jsou na každou loď, kteří přicházejí každý rok vlastně s novým projektem, aby si udrželi svá místa ale musíme se podívat, kam se investuje. Já jsem samozřejmě pro vnitrostátní lodní dopravu, ale samozřejmě musí, musí ty lodě přizpůsobovat řekám, musí se zohledňovat emise a podívat se na to, z čeho skutečně můžeme také těžit po těch negativních zkušenostech. Druhý bod, tam, kde nepotřebujeme příliš mnoho peněz, teď hovoříme o Balka- státech na Balkáně, ale také propojení se s těmi západní státy. Už se hovořil o té eh, tom kanále z Volštatu do Bratislavy, kde chybí ještě ty čtyři kilometry mezi Německem a Českem tam jsou projekty, které už byly vybudovány před 25 lety, ale nyní ty trasy je potřeba zmodernizovat a tam musíme e, mít priority, ne pouze v rámci Balkánu, ale také propojení Balkánu s těmi starými západoevropskými státy. A zde nepotřebujeme příliš vysoké částky. Jediné, co chybí, je politická vůle a na to se musíme soustředit zde musíme dát priority. Will van den Kamp. Voorzitter, we hebben nog een beetje tijd. En, um, ik... Pane předsedo, máme ještě trochu času. A já jsem se podílel na dnech TNT s Anvarem Delim a hovořil se o vybagrování ehm, Dunaje byla to velká diskuse, zda je to forma investice nebo zda jde o údržbu. Já vím, že to je obtížné, protože e, jsme ve fázi pozměňovacích návrhů a kompromisních pozměňovacích návrhů, ale bylo by dobré, kdyby zpravodaj e, vyzdvihl úlohu komise a to vyčištění, vybagrování dna Dunaje bylo zdůrazněno. Pozměňovací návrh 76, kterou předložila paní Grapine mimo jiné. Tam je uvedeno, že většina projektů je na západě Evropské unie a otázka je, čím to je. Další pozměňovací návrhy žádají, aby EFSI mělo větší úlohu, aby ty projekty byly více zaměřeny na východní část Evropy. A ve východní Evropě je příliš velký důraz na dotace a menší na půjčky, tedy na půjčky z EFSI. A je možné tento prvek trošku uh, posílit v těch textech kompromisních návrhů? Děkuji, Olga Sehnalová slovo. Eh, já bych také chtěla zaprvé eh, poděkovat za zprávu, považuji opravdu za, za velmi důležitou. Eh, byla jsem stínovou zpravodajkou první reakci Evropského parlamentu na Bílou knihu o dopravě, kde ten, ten požadavek na vyrovnávání úrovně dopravní infrastruktury mezi starými a novými členskými státy už byl nějakým způsobem formulován a jsem ráda, že, že ho nestrácíme ze zřetele. Já bych eh, v podstatě chtěla upozornit, také jsem podala několik pozměňovacích návrhů a chtěla bych eh, možná upozornit na eh, to, že otázka zlepšování splavnosti vnitrozemských vodních cest se netýká pouze Dunaje, ale také Labe Eh, konec konců ta situace, jaká je, eh, budeme mít možnost se o ní přesvědčit v rámci návštěvy dopravního výboru eh, v České republice, která je plánována na září letošního roku. Druhá věc, na kterou bych chtěla upozornit, je také otázka opravdu kvalitní dopravní infrastruktury, pokud se týká konkurenceschopné železnice a nutností mít eh, skutečně dobrá, kvalitní, eh, vysokorychlostní eh, železniční spojení i v tomto, i v tomto regionu. A třetí bod, který bych chtěla zdůraznit v té zprávě, sice je, ale chtěla bych na něj klást opravdu ještě větší důraz, je dobrá koordinace a dobrá spolupráce mezi členskými státy při přípravě a plánování těch přeshraničních spojení, tak, aby skutečně to mělo nějaký, eh, nějaký harmonogram, nějaký jasný, jasný směr a byli jsme se schopni dobrat eh, nějakých reálných výsledků v reálném čase. Děkuji a ještě jednou blahopřeji panu zpravodaji a těším se na spolupráci. Danke sehr und jetzt gebe ich der Kommission das Wort. Děkuji a nyní uděluji slovo komise Harald Vojtas. Chairman, uh, Pane předsedo, vážení poslanci. My vítáme práci zpravodaje a stínových zpravodajů a myslím si, že to, co říkají o regionu a jeho potřebách, je rozhodně vítané. Také pokud jde o interoperabilitu, zároveň eh, musím zdůraznit jednu věc. Nedělejte z toho, prosím, zprávu, která řeší konkrétní uh, otázky konkrétní programy. ten t je rámec pro infrastrukturu v Evropě, která, který má do roku 2030 vlastně poskytnout určitou eh, věc celé Evropě. Abych eh, se vyjádřil k tomu, co tady bylo řečeno. Connecting Europe. Tady eh, je dobrá reakce, už šest států to využilo stoprocentně plně a bude 1,1 miliardy, které budou dělovány pro tendry teď na podzim a e, výbor uvede, e, jak a kdy 1,1 miliard od tohoto října pro tyto země, které se týkají tohoto specifického aspektu e, Connecting Europe. 11,3 1 bude určitě využito do konce roku. Tyto země by měly také zvážit všechny možnosti pod EFSI. Teď na podzim pojedeme do všech 15 zemí, které chceme jim pomoci implementovat všechny projekty EFSI, ať už se jedná o projekty dálničního typu nebo železničního typu. Zároveň, hm, pane předsedo, musím říct, že potřebujeme stabilitu. Nechceme sem dávat různé projekty, máme dost dlouhé seznamy a myslíme si, že dvě období mnoholetého finančního rámce už jsou dostatečná pro implementaci, takže jsou to ta dvě období až do roku 27. My priority neustále měníme, byli jsme kritizováni a že nikdo z investorů není schopen toto dodržovat také. K tomu, že máme koridory to tady padlo ohledně koordinace a spolupráce. Máme koordinory, koordinory koridory všude a skutečně potřebujeme spolupráci s implementací. Jsme rádi, že koordinátoři eh, přicházejí v Rotterdamu, prezentovali plány a byli bychom rádi, kdyby došlo k auditu v rámci tohoto výboru. Budete mít možnost v pracovním plánu vidět, že to, co se tady uvádí, bývá často poměrně dost kritické. Také bych zareagoval na Vima van de Kampa a také podal tyto informace zpravodaji, že co-funded from our side. Not regular maintenance year by year, but putting in place the conditionalities. Že dredging souvisí s určitou podmíněností a to se dá pochopitelně řešit, to pomůže Dunaji a nemyslím si, že bychom to měli uvádět všude jakožto nejvyšší prioritní podmínka, ale možná, že bychom našli řešení pro Dunaj také tyto podmínky týkající se splavnosti. Budu se na to těšit, pane předsedo, budeme se těšit na diskusi v září a s tím, že využijeme zprávu co nejlepším možným způsobem mal... Děkuji a teď ještě dávám slovo Tomáši Porebovi. Já bych chtěl poděkovat za velmi srdečně tedy za vaše veškeré připomínky, náměty, příspěvky. A všechny argumenty, které jste zde vyjádřili, tak mm, se pokusím zapracovat je a zohlednit je při přípravě kompromisních návrhů. Moje zpráva eh, si klade za cíl to, aby vlastně došlo k rozvoji dobré infrastruktury v střední a východní Evropě a to také z hlediska bezpečnosti, aby na to byl kladen velký důraz a to se pokusíme ještě lépe zapracovat a vylepšit i v dalších eh, jednáních s vámi. A také samozřejmě eh, bychom chtěli, aby Evropský parlament vyslal signály v tom smyslu, aby lepší zesítění Evropy přispělo i k větší bezpečnosti. Děkuji vám za všechny údaje, všechny vyčíslené údaje, které jste mi předali a eh, rád s vámi nadále zůstanu v těsném kontaktu, abychom si nadále Eh, mohli eh, vyměňovat a využít vhodným způsobem informace v dalším eh, textu. S čím ale nesouhlasím zcela, je to, že bychom neměli být příliš konkrétní nebo specifičtí, jak se znělo ze strany komise. Úkolem je vlastně vytýčit strategické cíle pro střední a východní Evropu a Evropskou unii v souvislosti s rozvojem dopravy a dopravní infrastruktury ale proto bych také eh, byl rád, kdybychom eh, ukázali na konkrétní cíle a projekty, které my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, chceme upřednostnit a podpořit, protože eh, jsou ve všeobecném zájmu Evropské unie. Děkuji Klaudy a vám a všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Děkuji taky vám, pane předsedo, za skvělou spolupráci. Jsem si zcela jistý, že v září se nám podaří eh, zpracovat dobrou verz, konečnou verzi této zprávy která vlastně se stane strategickým dokumentem Evropského parlamentu v souvislosti s rozvojem dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Děkuji. Děkuji. A termín pro hlasování je 26. září. Než přejdeme k dalšímu bodu, tak si myslím, že musíme udělat krátkou přestávku. Budeme pokračovat v 16 hodin, protože přednášející zde ještě nejsou, ale bohužel Christopher Ford ze sekretariátu TRAN nás opouští, pracoval sedm let pro náš výbor. Mohu říci, že s jeho spoluprací máme nejlepší zkušenosti. Bohužel však musíme vzít na vědomí, že nás nyní opouští, odchází do výboru EMPL, takže už se s ním budeme výdat méně, takže bych mu chtěl srdečně poděkovat za velice dobrou spolupráci, popřát mu hodně štěstí, hodně úspěchu pro jeho práci ve výboru EMPL. Je nám sice líto, že odcházíte, ale přejeme vám hodně štěstí a myslím si, že nemluvím pouze svým jménem, ale jménem všech kolegů. Und jetzt machen wir eine kleine... A nyní si uděláme krátkou přestávku, aby si Vin van Kampf mohl vypít svou kávu a sejdeme se znovu v 16 hodin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe tak dámy a pánové, kolegyně, kolegové, srdečně vás vítám na pokračování naší odpolední schůze, poslední před letními prázdninami a dostáváme se k naší pracovní skupině pro cestovní ruch, přístup k financování EU pro investice v cestovním ruchu. Výměna to takže bychom chtěli bych chtěl přivítat to, že se budeme zabývat tímto tématem cestovního ruchu. Otázka je, kde a kolik peněz je k dispozici pro oblast cestovního ruchu. Peníze samozřejmě jsou schovány v jednotlivých strukturálních fondech a není to zcela průhledné finanční prostředky jsou přidělovány členským státům a které potom odpovídají za jejich zprávu a rozdělování. Proto také jejich eh, uplatňování se relativně těžko eh, sleduje a k tomu se připojuje to, že přístup k evropskému financování je snadnější pro velké aktéry než pro ty malé, ale 90% podniků v oblasti cestovního ruchu jsou malé, střední a ty nejmenší podniky, které také vytvářejí pracovní místa. Na to nesmíme zapomínat. Parlament vždy při různých příležitostech zdůrazňoval a požadoval speciální rozpočtovou linku pro cestovní ruch, což se bohužel neuskutečnilo. A je potřeba zvýšit transparentnost. v novém finančním období jsou nové postupy, takzvané operační programy jsou vlastně základem pro zpravování finančních prostředků v jednotlivých státech a zejména regionech. I zde vyvstávají různé otázky, které vyžadují dobré odpovědi. Těším se na tu diskusi. Za cest... Eh, bohužel předseda skupin, pracovní skupiny, můj spolupředseda zde nemohl být a mám, budete mít jednotliví řečníci 6 až 8 minut a prosím vás, abyste dodržovali tento řečnický čas. První řečník Corin Worf z DG Regio z Fondu pro evropské investice, takže prosím, pane, paní Wolf. Pane, máte slovo. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tuto výměnu názorů o přístupu k financování pro cestovní ruch skutečně vítám. Jenom bych na úvod asi učinil několik poznámek o cestovním ruchu a regionální politice, čili cestovní ruch je velmi důležitou hnací silou v některých regionech. Asi to víte, ale já to ještě jednou zdůrazním. Ehm, je to větší než sektor chemický, automobilový. Je to komponent, který pojímá 9 až 10 pracovní síly což také souvisí hodně s mladými lidmi, kteří často tam nacházejí pracovní místo jako první. Je to důležité pro pracovní trh, je to důležité pro malé střední podniky, pro nové firmy. A je to velmi důležité pro regionální rozvoj v tom smyslu, že také pracujeme na určitém konkrétním přístupu, který je velmi důležitý pro význam teritoria, lokality. Nejedná se pouze o kulturní eh, lokality, o, kulturu a její ochranu. toto je pochopitelně velmi důležité pro regionální rozvoj. Jsou tady velmi rozvinuté regiony ale je to také dobrá hnací síla v periferiích a v malých eh, vzdálených regionech. Krom financování, o které se tady dnes jedná, takové to financování je také pod určitou hlavičkou programu 2014 až 20 je nás 9 miliard v RNDF e pro regionální, fond pro regionální rozvoj. Nejedná se pouze o věci, které souvisejí s, o, se spolufinancováním veřejných orgánů, ale také věci, které souvisejí s půjčkami a soukromými investicemi. To také souvisí pochopitelně tady s cestovním rukem, ale i s ostatními oblastmi, dopravní infrastruktuře, digitální infrastruktuře, které obecně přispívají rozvoji cestovního ruchu a také se jedná o inovativní produkty a podpora malých středních podniků. Takže ta částka je daleko větší než to, co jsme identifikovali v těch devíti miliardách. Ale rozumíme mm, této, tomuto určitému problému. Finance jsou k, dispoz, eh, k dispozici ne, ale prostřednictvím konkrétních sektorů. Jsou to nástroje, které jsou různě kombinované, můžeme napropojit cestovní ruch, dejme tomu, s výzkumem a ochranou životního prostředí. Kromě těchto tematických cílů asi polovina je pod ochranou životního prostředí, pod ochranou kulturního dědictví, což je významné i pro konkurenceschopnost malých středních podniků. Klademe velký důraz nejenom na ziskovost, která vyplývá z investic, ale i na výběr projektů. O jaké projekty se jedná? Produkty, udržitelnost cestovního ruchu, chceme to pozbuzovat, žádáme o inovativní přístup, to také povzbuzujeme pro rozšiřování spotřebitelské báze, čili provázanost s různými typy cestovního ruchu, mhm, tak, aby cestovní ruch šel také napříč ročními obdobími. Chceme mít také jistotu, aby cestovní ruch těžil z vývoje v rámci digitální agendy, marketingu, přístupnosti. Na závěr, pane předsedo, bych pouze uvedl, že proběhlo ex post hodnocení předešlého finančního období. Vyplynulo z toho hodně závěrů a myslím, že pro dnešní diskusy jsou důležité některé věci. Zapojit co nejvíce kulturu a cestovní ruch do mnoha perspektiv, včetně smart, strategický přístup, inovace, biznis, produkty a služby a také s ohledem na udržitelnou perspektivu. Dále z hodnocení vyplývá, že je nutné přejít z investic do tvrdé infrastruktury na měkkou, čili budování vědomostí. A také zdůrazňujeme potřebu zahrnout podnikatelskou sféru. Pro nás je největší výzvou zajistit povědomí mezi našimi partnery příslušných orgánů, že cestovní ruch je nesmírně důležitý a to platí pro ostatní partnery. Děkuji. A další řečník je pan Gil Terter z kabinetu místo předsedy Jirky Katajnena, který bude hovořit o investování a na investičních nástrojích Evropské unie. Thank you for inviting us. Děkuji, děkuji za pozvání, že jsme mohli být přítomni. Pro nás je to velmi důležité, protože my chápeme, že třeba naložit úsilí, abychom zajistili, že příležitosti z investičního plánu jsou dobře pochopeny. Chtěl bych nejdříve zmínit, než se pustím do podrobností prezentace, že je důležité neklást příležitosti z investičního plánu do odděleného prostoru oproti strukturálním fondům. My chceme postupy ještě více zjednodušit a je možné je využívat společně. Máme první příklady projektů, které jsou financovány jak z, eh, ze strategického fondu a novátorsky ze strukturálních fondů. Druhá věc, na rozdíl od eh, některých eh, názorů, projekty, které jsou financovány z EFSI, nejsou jenom velké projekty. Jsou tu dva prostory pro investice, inovace a infrastruktura. A další možnost střední kapitalizace a malé a střední podniky. A tam je možné využít i e, investice pro cestovní ruch. Pokud se podíváme na nařízení OFC, tak existuje možnost združit dohromady projekty a vytvářet takzvanou spoluinvestiční platformu, kde se použije předem určený nástroj nebo předem určená půjčka a je možné takto investovat. My jsme se snažili v zemích, jako je Kypr nebo Řecko, tyto věci prosazovat, protože zdá se nám, že taková finanční struktura, kde je možno spojit majitele hotelů, kteří chtějí renovovat hotely z důvodu energetické účinnosti nebo jiná, renovovat jinou infrastrukturu, tak mohou sloučit své projekty a takto mají přístup k možnostem z EFSI. A co je také možné pro některé druhy projektů v oblasti cestovního ruchu máme řadu malých a středních podniků a středních podniků a mohou vlastně mít přístup k Evropskému investičnímu fondu, což je ceřený fond EIB. E možnosti existují a tyto možnosti mohou být kombinovány se strukturálními fondy. A čemu vlastně e, čelíme při prosazování těchto možností? My si myslíme, že tu existuje otázka technické pomoci, která je nezbytná pro to, aby byly tyto projekty e, finančně strukturovány a e, v je společnosti působící v cestovním ruchu musí vědět o těchto možnostech. To je velmi důležitá otázka a proto s investičním plánem a s Evropským investičním centrem, což jsou konzultanti, kteří, které platíme. A za velmi nízký poplatek eh, působí pro eh, soukromé subjekty a pomohou s finančním strukturováním projektu. Konečně bych chtěl zmínit, že od 1. června eh, jsme předložili poslední nástroj finančního plánu což je portál Evropského investič, evropských investic, což je veřejno, veřejný portál. A je to vlastně prostředník mezi promotory a příslušnými investičními agenturami. A chceme pomoci financování soukromého sektoru. A existují možnosti pro kvalitní turistické projekty, aby se ucházely o soukromé financování díky těmto nástrojům. Takže v současnosti toto propagujeme a snažíme se získat kvalitní projekty z oblasti cestovního ruchu. V některých členských státech je to velmi důležitá složka ekonomiky, složka ekonomiky, která, pokud je předmětem správných investic, může poskytnout eh, velmi efektivní výsledky. Děkuji. Děkuji. A nyní udělí slovo Luizovi de, Grande, de Grandes Pascalovi. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl promluvit v každém případě, ale omlouvám kolegyni Claudii Montero de Aguiar, která eh, pravidelně se účastní této pracovní skupiny a často vlastně eh, vysvětluje, obhajuje svá stanoviska, takže já nyní převezmu štafetu. Evropská unie je největší turistickou destinací světa ale nicméně se stále zvyšuje také význam určitých rozvojových regionů a pokud nebude zde připravenost, tak ztratíme část trhu mezinárodního cestovního ruchu. 50, eh, obsazovali jsme 51% evropského trhu a nyní už to je asi 40% a v roce 2030 by to mohlo klesnout až na 31%, takže dochází k poklesu investic. Pro posílení konkurenceschopnosti musí odvětví cestovního ruchu se přizpůsobit novým trhům, měnícím se podmínkám a zejména zajistit infrastrukturu, propojenost, rozvoj nových eh, nabídek, zvýšení zlepšit kvalitu služeb a připojit se k novým technologiím. Samozřejmě digitalizace, efektivnost zdrojů a přizpůsobování se klimatickým změnám, to všechno je nezbytné. Odvětví cestovního ruchu je relativně stabilní i přes hospodářskou krizi, nicméně došlo k poklesu investic o 15 v celé Evropě. To souvisí se škrty veřejných eh, výdajů, a což omezuje také investice do cestovního ruchu a do inovací. Abychom dokázali čelit tomuto poklesu a posilovat evropskou eh, konkurenceschopnost, tak zde existuje Evropský fond pro strategické investice. Mělo by se věnovat nejméně 315 miliard eur s rozpočtem velmi vysokým rozpočtem do roku 2020 a členské státy chtějí realizovat mnoho projektů, které budou financovány tímto investičním fondem. Od, obor cest, oblast cestovního ruchu hraje velmi významnou roli, dámy a pánové, k v oblasti zaměstnanosti v Evropské unii. Je potřeba, aby odvětví dokázalo využívat všech nabízejících se příležitostí a je potřeba vytvořit adekvátní právní rámec pro zajišťování růstu a konkurenceschopnosti Evropské unie, aby zůstala jednou z hlavních destinací pro turisty. Děkujeme komisi za tu příručku nebo průvodce cestovním ruchem, který obsahuje také osvědčené postupy. Chtěl jsem položit tři otázky přítomným osobám, kterým bych také chtěl poděkovat za jejich příspěvky. Nejprve Evropská komise, respektive co se týká rozpočtu na program COSME, tak byl snížen na polovinu v roce 2017 i rozpočet celé Evropské unie byl drasticky snížen. mohli byste nám o tom říci něco více? Dále, jaké jsou problémy, pokud jde o Junckerův plán a jaké jsou ty hlavní potíže, co se týká přístupu k financování Evropské unie. Byl, takže jsem vám chtěl položit tyto konkrétní otázky, tak abychom lépe pochopili konkrétní situaci. Děkuji, pane předsedo, a děkuji našim hostům. Děkuji. Jill Evans. Thank you. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji řečníkům. Myslím si, že tato diskuse je nesmírně zajímavá eh, o Task Force. Se jedná hodně, ale vždy se vracíme právě k této věci. Padly zmínky o investicích do takzvaných měkkých infrastruktur, mm, znalostí a kulturního cestovního ruchu, ale v expod zprávě, pokud jde o podporu ERDF, je jasné, že se investice koncentrují především do městských oblastí. Já zastupuji Wales, který je především uh, venkovskou oblastí a tam je investic do infrastruktury méně. Jsou to také oblasti, které mají možná určitou výhodu. Takže mm, z mé strany pouze tato věc. Chtěla bych vědět, jak se to dá řešit. Malé střední podniky. Jak je podpořit při financování projektů cestovního ruchu? Mluvilo se o FC. Je možné z toho platit do určité míry konzultační firmy. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaká strategie pro malé střední podniky, tak aby jim to pomohlo dostat takovou podporu, protože tak, či tak často bojují s těžkou pozicí v rámci ekonomiky jako takové. Takže chci vědět, jestli uh, tu jejich podporu můžete nějak nasměrovat, aby mohli řádně předkládat žádosti a získat financování, které potřebují. Jens Nielsen. Mnohokrát děkuji. Myslím si, že nejdůležitější věc, kterou můžeme na evropské úrovni udělat, pokud bychom chtěli uh, podpořit eh, růst cestovního ruchu, by bylo rozvinout politiku soudržnosti, protože tam je právě největší gro těch regionálních fondů a eh, krása politiky soudržnosti je v tom, že to perspektiva tak říkají ze zdola nahoru. Pokud tedy uh, region uvede. V naší rozvojové strategii bychom chtěli, aby základem byl cestovní ruch. To je oblast, kterou potřebujeme pro vytvoření nových pracovních míst a pro růst. Tak tento základ by měl být to, kde se použije eh, regionální fond v rámci tohoto regionu. A Švédsko je dobrým příkladem, protože od 90. let se zaměřujeme na růstový faktor cestovního ruchu a regionálních fondů jsme použili pro projekty a destinace, kde je mnoho podniků, mnoho firm, kde je možné pracovat také na spolufinancování a také sociální fondy pokud je o budování dovedností, toto je také důležité. Pochopitelně doprava neméně, tím se tam lidé dostanou, ale je třeba, aby lidé z té oblasti se jaksi k tomu zavázali a to se dá udělat a to ze zdola nahoru a já jsem tady v kolárech slyšel, že bychom politiku soudržnosti měli zlikvidovat, ale já si myslím, že je tomu naopak. Pokud bychom chtěli pozbudit cestovní ruch, tak se musíme zaměřit na lokální a regionální přístup. Tak rozvineme cestovní roh a vytvoříme nové pracovní místa. Děkuji. Pane předsedo, děkuji řečníkům. Cestovní ruch, na tom se všichni shodneme, je velmi vzácnou komoditou, zvláště uh, na venkově, zvláště pro mladé lidi. Pan Wolf mluvil o předešlém investičním fondu a o tom, co si z toho vzal, jak pokračovat. V dalším programu máme eh, kulturní turistiku, kulturní cestovní ruch, to je velice důležité. A z evropského hlediska jsme nějak nesloučili úvahy. Myslím, že každý region si váží svého kulturního dědictví a vím, že ty investice jdou napříč. Ale pokud jde o propagaci, tak bychom měli Evropu propagovat jako takovou kulturní stezku v Irsku. Víte, v pátek budeme volit jedno ze dvou měst v Irsku, jakožto kulturní hlavní město Evropy. Bude to velmi důležité z hlediska cestovního ruchu, pomůže to určitě eh, tomu místu, které mu bude titul udělen. Ale myslím si, že bychom měli podpořit takové ty stezky, kulturní stezky, stezky pro kulturní dědictví. Dále posun od tvrdých k měkkým investicím. Jak tady bylo řečeno, tak ta infrastruktura je nutná ve venkovských oblastech, na to nesmíme zapomínat, to si chceme ponechat pochopitelně přístup silniční, letecký i po vodních cestách. Obecně Evropská investiční banka. Já jsem tu zprávu sama neviděla. Tam byly návrhy ohledně slučování projektu. Myslím si, že to by mohlo být užitečné a myslím si, že bychom to měli propagovat v rámci regionů a zemí, mm, tak abychom podpořili konkrétní subjekty, třeba podnikatelské, identifikovat tyto subjekty, aby se, dejme tomu, sloučili a takovým způsobem se jim dalo lep, dostalo lepší podpory. Děkuji. Nyní Ina, Ina Sandra. Ano, děkuji, pane předsedo. V, v našem oboru jsme konstatovali, že ať už jde o dopravu nebo i o jiné o podobná odvětví, jsou ještě relativně štědré e, dotace dalek, a je jich daleko více než pro oblast cestovního ruchu. A přitom e, v, v cestovním ruchu je mnoho důležitých věcí, zamyslet, zaměřit se na kvalitu do budoucnosti a můžeme být daleko ambicioznější. A financování, které nám zde představila komise, se nám líbí, je samozřejmě vítané a jsou zde aktivity Evropské investiční banky, eh, potom ty tradiční investice a potom poněkud riskantnější investice v rámci Junkrova plánu. A chtěla bych v této souvislosti položit otázku, když hovoříme o cestovním ruchu, jak již řekl jeden z předřečníků, tak například eh, jsou máme hotely, které se spojují a potom společně předloží projekt například pro zlepšení energetické účinnosti a tak dále. Je možné eh, získat určité vzorce, určité eh, modely v cestovním ruchu s určitou ambicí. Evropská investiční banka vsadila na portfolio kvalitních projektů v oboru cestovního ruchu. Můžeme tedy určit, po, přemýšlet o nějakých investicích do přeshraničních železnic, které by přispěly k větší mobilitě v oblasti cestovního ruchu, anebo i o jiných projektech bychom mohli uvažovat, protože v rámci Junkrova plánu samozřejmě je cílem určitá rentabilita pro ty projekty, ale jakou rentabilitu mohou mít ty projekty v cestovním ruchu? turisté jakožto takový využívají eh, samozřejmě rozumně, rozumných investic, ale eh, jsou zde také vysoké zisky, takže eh, bych se ráda zeptala do budoucna, jakým způsobem bychom mohli eh, zamýšlet určité plány modernizace pro zvýšení kvality do budoucnosti i v propojení s jinými sektory. A potom je zde ten Evropský portál pro investice, o kterém jsem se chtěla zmínit, který propojuje finanční instituce, finančníky a poskytovatele projektů. Pokud tedy budou ti poskytovatele těch projektů dělat reklamu těmto projektům v oblasti cestovního ruchu, který má svá specifika, tak do jaké míry můžeme chránit práva duševního vlastnictví například v souvislosti s těmito projekty, protože když se bude dělat reklama určitým projektům v rámci tohoto portálu, tak jak zajistit, aby ty projekty byly skutečně autentické, aby měly určitou přidanou hodnotu a určitou, určité specifikum z ekonomického pohledu jak tedy duševní vlastnictví těchto projektů bude možno eh, být chráněno. Mohl byste nám případně také prezentovat několik konkrétních projektů? Já jsem se také zapsal na seznam řečníků, měl bych dotaz na pana Wolfa, kde je rozdíl mezi finančním obdobím do roku do 2014 a od roku 2014, protože pokud jde o strukturální fondy, tak ty priority a postupy se poněkud změnily, jsou je to lepší nebo horší? A potom mám otázku na oba z vás, co se týká spolufinancování a především efektivnosti projektu. V té diskusi se hovoří o letišti, které by mělo být postaveno a to nové letiště je vzdáleno pouze 20 kilometrů od letiště v Dancigu, takže já si Můžu jen představit, že samozřejmě to může ovlivňovat cestovní ruch, ale regionální letiště nikdy není eh, efektivní pouze pro turistické linky, čártrové lety před dvěma lety muselo být zavřeno letiště v Saarbrückenu, protože komise řekla ty dotace do tohoto letiště, které je 30 kilometrů vzdáleno od Saarbrückenu a oba obě dvě ty letiště byla ztrátová, tak vlastně ničí nám narušuje hospodářskou soutěž takže v Saarbrückenu letiště bylo zavřeno. Jakým způsobem hodno to posuzujete tedy? když jsou poža- požadovány prostředky pro takové projekty, tak řeknete ne, nebo jak to probíhá. A potom mezi Berlín, Usedom, tam je skvělé, skvělé spojení. A byl tam zničen most a Uzdom je vlastně takové lázeňské město v blízkosti Berlína, kam mnoho Berlíňanů jezdí prostě na víkend nebo ve volném čase ale pouze 4% hostů tam přijíždějí železnicí, jiní přijíždějí většinou auty, protože po železnici, tam je potřeba udělat velkou objížďku, čtyři hodiny a kdyby tam byl postaven ten most, tak by to trvalo jen dvě hodiny. Potřebujeme tedy tento investice do tohoto mostu, aby propojil ta dvě města, pak by to bylo také daleko ekologističtější. Takže konkrétně, když řeknu, dejte nám těch 100 milionů ze Junkrova fondu, abychom postavili tento most, tak jak se k tomu postavíte a co nám poradíte, nebo co mi poradíte, jako, jaký argumenty můžeme bát Inzlu dát. Takže, pane Wolfe, nyní vám dávám slovo, abyste zareagoval. Yes, eh, thank you, thank you very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji i za připomínky. První věc, abychom zajistili, že investice jsou efektivní. Nechceme být v situaci, a nikdo nechce být v situaci, že investice půjdou na něco jiného nebo nepřinesou užitek za vynaložené prostředky. A důraz na to je mnohem větší v tom novém období. V souvislosti s letišti a s touto otázkou obecně si přejeme zajistit, že se bude v partnerství rozvíjet s regionem strategický plán tam, kde je sdílené řízení. A skutečně zajistit, že region si připraví strategii a bude ji naplňovat spolu se všemi dalšími subjekty, zejména s podnikateli a ostatními. V souvislosti se zásadní infrastrukturou bychom se určitě zabývali tím, že to bude součástí strategického rozvojového plánu pro region a že to má skutečně průkazný dopad na ekonomický rozvoj. Nechceme být v situaci, kdybychom eh, vlastně financovali druhé letiště hned vedle prvního. Pokud jde o investice, které mají nějaký dlouhodobý dopad oproti krátkodobým účinkům, například eh, jsme hovořili o tom mostu, Samozřejmě takový most by byl globálním přínosem a nezabýváme se pouze ekonomickým rozvojem v určité oblasti, ale globálním dopadem a globálním účinkem. A tak, pokud taková investice je schvalována integrovaně, tak se zabýváme přínosy eh, v širokém slova smyslu a ne pouze úzce. Ptali jste se, jaký je hlavní rozdíl mezi minulým obdobím a tímto obdobím. A není to jenom důraz na zajištění, že investice eh, jsou mnohem lépe vymezeny, pokud jde o dopad a hodnotu a přínos za vyložené prostředky, ale řada vystupujících to zmínila. Chceme podpořit eh, to, aby partneři byli mnohem více zapojeni do rozhodování. A to zapojení z terénu je mnohem významnější. Investice do projektů, které jsou jasně definovány jako strategické, posilují region a chceme je rozvíjet ve spolupráci s podnikateli, aby celkový dopad skutečně přinesl co nejvyšší hodnotu. Jenom několik poznámek, pane předsedo. Já jsem se zájmem vyslechl, že v řadě případů v souvislosti s cestovním ruchem není dostatečný důraz na venkov, na venkovské oblasti, že se to týká spíše měst a městských oblastí. A nevidím důvod, proč by tomu tak mělo být. Je to určitě věc, která si zaslouží pozornost a měli bychom vědět vlastně, proč venkovské oblasti nejsou tedy schopny zajistit přínos investic. Další věc, na kterou se díváme, je, že na, v tom novém přístupu chceme zajistit, aby další subjekty byly zapojeny, a to je charakter cestovního ruchu, kde je důraz na malé a střední podniky. A neznamená to jednoduché zapojení podnikatelů. A musíme se zabývat tím, jak hlas podnikatelů a dalších subjektů bude lépe slyšet, aby byly do toho procesu vtaženy. A monitorovací orgány, které sledují ty rozvoje programy, byly také zataženy do trošku hlubší výměny názorů a kdy ty myšlenky, které zde se týkající svým roku mohly být podpořeny. Děkuji. A nyní pan Gil Tertre. Děkuji, děkuji mnohokrát. Otázka, jaké jsou potíže, které zaznamenáváme, pokud jde o využití těchto fondů. V zásadě z naší zkušenosti, že hovoříme s promotéry, jsou dvojí. Za prvé otázka vůbec zjistit, že ty fondy existují. A dokonce můžu vzít příklad výzkumného průmyslu. Lidé tady by mě vidět, co mají k dispozici, ale když hovoříte v terénu s malými a středními podniky, které se zabývají inovacemi, tak to nevědí. Takže musíme prosazovat možnost a příležitost, kterou poskytuje tento fond. A kromě toho je tu také problém zjednodušení. Chceme to řešit. Někdy ty procesy jsou příliš náročné, příliš složité a tím se už zabýváme je to těžkopádné a týká se to účetnictví, státní pomoci. A těmito otázkami se zabýváme. Pokud jde o venkov, my jsme byli pozitivně překvapeni. Fond pro strategické investice přináší z řadu projektů do venkovských oblastí. Uvedu příklad z jiného odvětví, což je potravinářský průmysl. A částečně to souvisí také se svým ruchem, ale existují velmi dobré produkty v různých regionech Evropy a je tu obrovský potenciál. A tady mohu uvést dva jasné příklady z EFSI. Existuje odvětví, kam jsme investovali v Normandii a jsou to inovace týkající se výroby másla. Mně se to moc líbí, není to moc známé, ale je, hodně to vypovídá. Vytvořili jsme řadu pracovních míst v tomto městě a umožní to společnosti aby svou technologii vlastně přesunula k novátorskému způsobu výroby. Je to první projekt, který jsme podnikli v Řecku, který se týká olivového oleje. A výrobu olivového oleje na, na Krétě. A to je tedy výmluvný příklad. Existuje potenciál při slučování projektů dohromady Někdy je to výzva spojit promotory, když spojit projekty, když jste promotorem, ale existuje tu obrovský potenciál, protože vzhledem ke personálním kapacitám Evropské investiční banky není jednoduché se zabývat takovými projekty, ale můžeme si vzít eh, příklad platformy energetické účinnosti ve Francii, kde díky sloučení projektu dohromady Evropská investiční banka byla schopna eh, zajistit renovaci 40 tisíc domácností a v regionu Ile-de-France eh, komerční banky regionu a eh, místní zpráva vlastně spojují kapitál a nabízí tedy nástroj, kdy majitelé domů v regionu mají možnost renovovat obytný dům a to, to je možné také kopírovat a zapojit do toho třeba hotely z hlediska energetické účinnosti. Měl jste konkrétní otázku, která se právě této vazby týkala. A to jsou věci, o kterých my sami nerozhodujeme. Evropská komise nerozhoduje o projektech. Je to ne, nezávislý investiční výbor a ty projekty musí být ekonomicky a technicky životaschopné. Takže já sám nemohu poskytnout jasnou odpověď o konkrétním projektu. A já bych doporučoval promotérům, aby se spojili s tím investičním centrem a zjistili, zda ty prostředky, které, které mají zájem, jsou nejvhodnějším fondem pro takový projekt. A také zda ten projekt může být jinak strukturován. Děkuji. Děkuji. A teď se dostáváme ke druhému kolečku naší výměny názorů. Tady se budeme zaměřovat na speciální programy EU a chtěl bych dát nejprve slovo panu Koracovi z DG Grow. Takže prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo, děkuji za toto pozvání. Jak víte, tak program COSME se týká také odvětví cestovního ruchu, malých a středních podniků, takže je to určitým způsobem program zaměřený na cestovní ruch. Pro naše generální ředitelství cestovní eh, ruch je strategické odvětví, protože to má velké dopady na ostatní průmyslová odvětví, stavebnictví, dopravu, módní průmysl, potravinářství protože jsou zde také významné perspektivy růstu prac konkrétních pracovních míst. Máme zde určité výhledy, které říkají, že se může vytvořit až 500 tisíc nových pracovních míst za rok v následujících deseti letech. Proto naše akce na podporu konkurenceschopnosti tohoto odvětví se zaměřuje na tyto priority. Domníváme se zejména, že musíme podpořit úsilí ve vzdělávání. Je určitá, určité vzdálení mezi potřebami průmyslu a odvětví tedy a těmi lidmi, zaměstnanci, kteří jsou k dispozici na trhu. Z hlediska digitalizace, tak malé a střední podniky musí být schopny přímo čelit těmto výzvám. Je potřeba také pomoci podnikům etablovat se na trhu třetích zemí, které rostou, a potom také z hlediska propagace, reklamy, tak abychom eh, zacílili více pro. Rozpoč na kos, na, rozpočet na kosme není příliš vysoký, mezi 8 až 9 miliony euro ročně posledních letech toto číslo se ještě snížilo. Nicméně můžeme rozpočet kosme využít na stimulaci ostatních rozpočtů. Například ve vzdělávání v roce 2017 předpokládáme 800 tisíc eur, které se budou kombinovat se 4 miliony z programu Erasmus+. A abychom propojili průmyslová odvětví se školami, vzdělávacími centry a jinými institucemi, tak je skutečně potřeba nabízet odvětví ty kompetence a také podporovat mladé lidi, aby mohli se účastnit stáží v ostatních zemích a tak dále. To si myslím, že je taková konkrétní nabídka z hlediska zaměstnanosti mladých lidí, zejména v některých jižních regionech. Co se týká té společné, společného propojování, 3 miliony z rozpočtu Kosme snažíme se také podpořit investice z jiných generálních ředitelství a také z průmyslových odvětví, abychom zvýšili dopad na třetí země. Náš předseda komise Juncker sdělil, že rok 2008 bude rok cestovního ruchu Evropské unie a Číny. Takže to bude velká příležitost také pro propagační akce v Číně, abychom přitáhli více čínských turistů do Evropy. V následujících pěti letech počet cestujících z Asie se zvýší o 500 milionů, takže to je významné číslo. Díky tomuto fondu pro koordinaci bychom mohli mít větší vliv na při, při tažení většího počtu čínských turistů. To je jenom několik příkladů, k čemu může sloužit rozpočet Kosme. Komisařka Běňkovská také sdělila ve výboru Trans, že se bude provádět akční plán pro valorizování synergií mezi cestovním ruchem a uměleckými a kreativními obory. A možná by se také měly spustit určité pilotní projekty v horizontu do roku 2020, například pro digitalizaci muzeí, a nebo využití dalších audiovizuálních technologií pro zvýšení přitažlivosti těchto institucích. A jak víte, tak rok 2018 bude tedy eh, Evropský rok kulturního dědictví na závěr 27. září budeme organizovat pod záštitou komisařky Běňkovské takové setkání, abychom podiskutovali se zástupci odvětví podniků, jakým způsobem využívat tyto programy pro konkrétní projekty, zaměřovat se na modernizaci odvětví inteligentní využití. 9. listopadu se bude konat akce, kde bychom měli prezentovat první výsledky akčního plánu pro eh, cestovní ruch a kreativní a umělecký eh, sektor. Také s komisařkou Běňkovskou. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A další řečník, pan ekonomus DG Mare, takže máte slovo. Thank you. Thank you very much and thank you for... Děkuji a děkuji, že jste zahrnuli Daga Mára mezi dnešní řečníky. Přišel jsem, abych vás informoval o iniciativách a akcích, které podnikáme pod Fondem pro rybolov. Původní název byl European Fisheries Fund, ale dnes jsme přidali slovo Maritime námořní fond. Čili my vlastně řešíme i různé aspekty námořní politiky a my se na to díváme právě z hlediska nového růstu modré ekonomiky, což pochopitelně ovlivňuje cestovní ruch a ovlivňuje to pobřežní cestovní ruch. Pobřežní námořní cestovní ruch je velká část sektoru modré ekonomiky a vlastně to představuje asi třetinu této ekonomiky v dané podobě. Největší výzvou tohoto sektoru je to, co už tady bylo řečeno. Sezónnost, také konkurence eh, mimo EU, změna schémat pro investice. Mnozí už poukázali na tuto záležitost a s tím je třeba Něco dělat. V roce 15 jsme přijali strategii pro růst a více pracovních míst. V tomto sektoru máme tady celou sérii kroků, na kterých pracujeme s místními orgány a soukromými investory. No, takže co děláme s penězi z MFF? Nejprve obecně, pak konkrétně. Iniciovali jsme pan Evropský dialog pro sektor námořní platby. To je dynamický sektor, jak víte, slučuje to všechny zainteresované subjekty. A v roce 2015 nás nám umožnilo si s nimi všemi promluvit o možnostech a řešeních pro nové trhy v Evropě. Teď jsme na to navázali regionálními dialogy středomořská oblast, také brzy už Baltské moře a budeme mluvit o specificitách těchto regionů. No a teď konkrétní studie. Iniciovali jsme hodně studií, především právě v oblasti námořního cestovního ruchu a cestovního ruchu pro pobřežní oblasti, to je velmi relevantní pro všechny zainteresované subjekty, protože díky tomu identifikují nové způsoby, jak propagovat produkty. Když už mluvíme o produktech, tematické kulturní cesty jsou vlastně velmi moderní. Je to taková trendová cesta v cestovním ruchu. A my jsme vytvořili námět pro vytvoření cest pro námořní kulturní dědictví v Evropě. Má to malý rozpočet, ale je to velice hodnotné. Máme tady celou řadu návrhů a my je momentálně vyhodnocujeme. Také jsme na letošek naplánovali s rozpočtem 1,5 milionu eur také cesty pro námořní cestovní ruch. Čekáme na zájem o tohoto sektoru, protože nám to umožní podpořit tento segment, který má velký potenciál v mnoha částech Evropy. Mnozí tady mluvili o tom kulturním námořním dědictví. 2018 bude rok kulturního dědictví a my připravujeme celou řadu akcí s tímto horizontem. Také jsme zveřejnili z MFF několik výzev, takzvané blue calls, modré výzvy. Jsou to vlastně tři výzvy. Blue Career, což jsou nové perspektivy pro věci, kteří pracují v modré ekonomice. Dále inovativní laboratoře pro nové výzvy a možnosti a pochopitelně také zapojení mladých vědců, o kterých už tady mnozí mluvili. Musíme podpořit tedy vytváření nových pracovních míst v neposlední řadě a úplně na závěr musím zmínit specifický aspekt MFF, který sjednocuje rybolov a cestovní ruch přímo. V minulosti pod osou 4 jsme měli některé projekty, které diversifikují a propagují diversifikaci rybolovné jiných aktivit eh, se zaměřením na cestovní ruch. A podle programu na leta 2014 až 2020 předpokládáme, že asi 514 milionů eur bude alokováno na tuto činnost. Což znamená, že to půjde na podporu různých výletních lodí, s tím, že se to bude týkat studentů, žáků, eh, turistů, kteří se chtějí angažovat v místním rybolovu. Takže se vám snažím takto prezentovat různé aspekty MFF s tím, že děláme, co v našich silách pro podporu pobřežního cestovního ruchu a námořního cestovního ruchu. Děkuji. No, Děkuji. Máme, pozvali jsme nejen zástupce DG Mare, ale také zástupce DG Agri, takže bych dal nyní slovo panu Kastelánovi. Děkuji. Já jsem si připravil krátkou PowerPointovou prezentaci. Pokud mi to zařízení dovolí, tak bych začal. Děkuji za pozvání, zdravím všechny. Začnu obecnou prezentací rámce, jaký je dosah rozvoje venkova, jaká témata eh, vlastně máme v rámci této politiky. Neexistuje cestovní ruch na venkově nebo něco podobného, ale ty obrázky, které vidíme, souvisejí s touto činností. Je rozvoj venkova se netýká pouze specifických činností a příspěvků, ale také celkové podpory souvisejících aktivit. Stačí uvažovat o formování krajiny, o zemědělské činnosti, údržbě, obnovování krajinných prvků, podpora potravinářského průmyslu, o které zde již byla řeč, v souvislosti s cestovním ruchem a tak dále. Když se podíváme na předcházející programovací období, několik čísel z, našeho, z naší tabulky z minulého období. Měli jsme dvě opatření, která se týkala e, turismu na venkově. Jednak podpora turistických aktivit, a tady jsme financovali téměř 20 tisíc projektů které souvisejí s rozvojem mm, drobné infrastruktury, rekreační infrastruktury a případně rozvoje a marketingu služeb cestovního ruchu na venkově. Také jsme investovali téměř více než půl miliardy euro, kterou vlastně doplnili soukromé a vnitrostátní fondy do výše dvě, přes 2 miliardy euro. Kromě toho, co řekl kolega z DG Mare, tak jsme vynali 220 milionů a podpořili jsme 8 tisíc příjemců, zejména z řad zemědělců a členů domácností zemědělců. Také jsme eh, působili skrze Evropskou síť pro rozvoj venkova. Když se podíváme na tuto situaci, tak v této tabulce vidíte vlastně rozdělení celkového rozpočtu na jednotlivé priority, které jsou obvykle financovány z šesté priority podpora sociálního začlenění a diversifikace oproti zemědělství, kde 15 rozpočtu je vyhraženo na tyto činnosti. Jak už jsem řekl, existují sekundární a podpůrné dopady ze všech ostatních priorit pro aktivity cestovního ruchu, anebo může k ním dojít podle toho, jak řídící orgány a regiony využívají prostředky a programují dostupná opatření. Když hovoříme o opatřeních Toto je podíl na rozpočtu hlavních opatření v rozvoji venkova. Modře máte ta opatření, která mají největší potenciál pro příspěvek k zemědělským aktivitám, tedy péče o krajinu, rozvoj zemědělských podniků a farem, včetně kontextu cestovního ruchu, základní služby a obnova vesnic, tedy financování infrastruktury a revitalizace, eh, potom projekt LEADER, tedy iniciativy z, od zhora, ze spoda nahoru, a ty mohou být spolufinancovány jednotlivými strukturálními fondy kooperační kroky, které dávají možnost podporovat projekty spolupráce s různými subjekty na venkově a je možné také financovat eh, testovací a pilotní projekty, opatření související s přenosem vědomostí a poradenské služby, tedy různé další formy podpory vědomostí u jednotlivých subjektů. Když se podíváme na typy operací, které mohou být financovány, to je vlastně seznam hlavních relevantních operací a já jsem některé z nich uvedl, protože o tom hovořil i předřečník, tedy možnost podporovat investice do široko pásma, pásmového přenosu a IKT, tedy zakládání podniků cestovního ruchu na venkově a další formy podpory jsem už uvedl. To vše je řešeno v kontextu malých a středních podniků oproti té velké infrastruktuře. Toto považujeme za významné pro docílení výsledků v programovacím období. Za prvé je třeba provést analýzu potřeb, je třeba říci, řídit, sdělit řídícímu orgánu, čeho chceme dosáhnout v rámci strategie rozvoje venkova. A to je vlastně zacílenou konzistentními strategiemi. Dalším důležitým faktorem je, jsou synergie a doplňkovost s dalšími fondy. Rozvoj venkova nejedná sám na venkově. Je důležité efektivně provázat ty činnosti s dalšími fondy. A komise vynaložila velké úsilí v tomto programovacím období, aby umožnila právě tuto doplňkovost Orientace na výsledky, to je přímý dopad analýzy potřeb, tedy čeho chceme dostáhnout a jak. Partnerství a dialog. To bylo také uvedeno kolegy. Je to důležité, abychom byli schopni řešit potřeby a abychom vycházeli z konkrétního dialogu s příslušným zúčastněným subjektem. Networking a zjednodušení samozřejmě jsou také důležitými prvky, které je třeba brát v úvahu. Děkuji vám mnohokrát. Ano, děkuji za veškeré ty prezentace a nyní dávám slovo panu, paní Klun. Eh, děkuji, myslím, že už jsme mluvili o potřebě zaměřovat se na venkov spíše než na městské oblasti. A poslední tři prezentace nám právě v tomto ohledu poskytly dost informací a také nám dali určitou naději. Zvláště pokud je o DG Mare, pobřežní cestovní ruch, vím, že potenciální hodnota je opravdu velká a myslím, že um, těch 14 prezentovaných kroků, víte, bylo by fajn, kdybyste nám dali představu o tom, jak se provádějí tyto kroky konkrétně, protože těch informací je k dispozici tolik, že praktici si často neuvědomují, kolik finančních zdrojů je k dispozici. Takže je důležité vědět, jak eh, toho využít, jak to implementovat, jak se to poměřuje. Pochopitelně výletní lodi jsou také velmi důležité, protože to přivádí biznis do venkovských oblastí Jedná se pouze o letiště, čili pobřežní cestovní ruch je velmi důležitý pro veškeré pobřežní oblasti. Pan Koroso mluvil o digitalizaci a vzdělávání v této oblasti. Často slýcháme, že se nedostává dovedností, digitalizace bude velice důležitá bude důležitá především pro oblasti, které nepovažují toto za jejich silnou stránku. Myslím, že je skutečně podstatné podpořit digitalizaci podniků, zvláště malých, pro vyhledávání nových klientů a tak dále. To je velmi důležitý aspekt pro cestovní ruch a zvláště pro malé podniky. Takže je to velice pozitivní, že se na to klade důraz a diskuse v září se zase zaměří na celou tuto oblast. DG Agri. Ano. Venkov, potraviny, to je také důležité. Náhled a povědomí o tom, co se vlastně děje v těchto oblastech, aby potenciální příjemci financování podpory eh, o tom věděli, kde je možné hledat místa pro financování. Děkuji. Teď mám ještě několik otázek, možná zejména z oblasti rybolovu. Mohl byste uvést nějaké konkrétní příklady toho, co se povedlo díky této diverzifikaci a pomocí toho financování, takže nějaký pozitivní příklad, ze kterého bychom si, si mohli poučit. A druhá otázka, také co se týká rybolovu, jaký podíl má rybo, mořský rybolov a také potom i vnitrozemský, tedy říční, tedy jakou roli toto hraje, nikoli v pobřežní cestovní ruch. A potom bych měl speciální otázku, když jsem jel na, na kolech, například po cestě pro, například když děláme trekové trasy na kole, eh, jakým způsobem se to například podporuje těmito financování. Je tam potřeba možná také už se hovořilo o cyklostezkách, o e, vodních cestách a tady ta kombinace raftu třeba, cyklistiky a tak dále, to by bylo možná také zajímavé z hlediska financování, ale vždy máme problém, když tady e, tyto cesty vedou městy, tedy po silnicích, tak jsem často slyšel, že se to nedá financovat protože buď to musí být pouze turistický projekt, ale když je ta culture route vlastně, když tady tato cyklostezka vede nějakým městem, tak a, a říkáte, že to není možné financovat, tak je to kontraproduktivní. Tak je to pravda, nebo jakým způsobem tady tyto věci řešíte? To by mě zajímalo. Děkuji. Pan, chcete začít, pane Korte? Oui. Ano, Děkuji. Co se týká těch kulturních okruhů nebo kulturních tras, to je otázka, kterou se hodně zabýváme ve spolupráci s DG Mare i DG Regio, zejména pokud se týká těch kulturních tras UNESCO a Rady Evropy. Tady chceme ukázat, že máme turistické produkty, které jsou někdy nadnárodní, přeshraniční. A považujeme je za evropské projekt, produkty nebo projekty a nikoli pouze regionální nebo národní. Takže je důležité, abychom spolupracovali. Máme pozitivní příklady jak využíváme také Evrop, rozpočet Evropské unie pro propagování těchto okruhů, těchto tras evropských, například patřících do kulturního dědictví UNESCO a jaké to má kladné dopady na lokální ekonomiku. Další příklad, který bych mohl uvést, se týká využití portálů jako je ten portál DG pro zaměstnanost, DG Emplua, kde mohou mladí lidé si hledat stáže, například v hotelech. Mladý člověk, který eh, chce, dělá nějaké sezonní práce v Rakousku, na horách, tak potom může pokračovat ve své stáži jako recepční nebo manažer hotelu. Například, eh, když není eh, v Rakousku například vrcholná sezóna, tak je třeba hlavní sezóna v Řecku nebo ve Španělsku. Mohl bych uvést, můžeme uvést i další příklady, ale dám také slovo svým kolegům, abych nehovořil stále já. Danke sehr. Ja. Ja. Uh, first of all, uh... Za prvé, půjde jde o eh, sdělení o námořním turismu, jsem zmínil 14 různých eh, aktivit a ve většině z nich jsme udělali velký pokrok. Příklady, které jsem uvedl v prezentaci, eh, patřily zejména k těmto aktivitám podle sdělení. Všechny iniciativy, které se týkají námořního turismu a výletních plaveb. Také jsme chtěli eh, vlastně vyplnit mezeru v oblasti údajů o cestovním ruchu, protože to je nesmírně důležité pro plánování budoucích aktivit. Takže s Eurostatem jsme chtěli vyvinout eh, lepší nástroje pro získání kvalitnějších údajů. Některé aktivity jsou popsány v, této, v tomto sdělení, například propojení jednotlivých ostrovů. Také máme průvodce pro financování pobřežního a námořního turismu. A to jsme také vlastně provedli z DG Grow jako příloha pro námořní cestovní ruch. Takže jsme udělali velký pokrok a jsem hrdý na to, že mohu říci, že předpokládáme více aktivit v rámci tohoto sdělení, zejména z hlediska roku kulturního dědictví, o kterém jsem hovořil. My, my předpokládáme v roce 2018, že sdělíme výsledky, které vycházejí ze sdělení. A vyhodnotíme tedy tyto jednotlivé aktivity a předpokládáme akci na vysoké úrovni a budeme informovat o těch jednotlivých aktivitách, které jsme naplánovali. Vaše otázka týkající se rybolovu a specifických projektů, musím vám říci, že v období 2007-2013, v minulém programovacím období, jsme financovali asi 495 milionů euro ve 12 tisících místních projektech v oblasti diverzifikace od rybolovu k cestovnímu ruchu a ve 21 členských státech. A pozitivní příklad, já jsem nepůsobil v DG Mare tehdy, ale když se podívám zpět na zprávy kolegu, jeden z těch příkladů je právě v Řecku, kde došlo k rozvoji těchto aktivit, které jsem popisoval, přestavba plavidel na muzea, organizování rybářských výprav pro turisty a podpora kulturního dědictví v oblasti rybolovu jako součást místních tradic. A tam jsme měli velmi dobré příklady, ale celá řada dalších, tedy 21 členských států z toho těžila. Takže to byla dobře přijatá iniciativa a dobře vynaložené prostředky. Děkuji. Chcete hovořit teď nebo potom, po panu Castellánovi? Tak prosím, pane Castelláno. Um, it's, it's on. Can you hear me? Yeah. Uh, there was a question. Padla tedy otázka no, o zapojení potenciálních příjemců a o informacích, o financování. Ano, to je velmi důležité. Proto jsme trvali na tomto partnerství a zapojení všech zainteresovaných stran do všech fází programovacího cyklu. Takže vytváření a také v rámci různých fází implementace. My Toto provádíme prostřednictvím monitorovacích výborů, především v různých regionech, kdy se sami zajímají o sezvání všech těchto stran a všech příjemců. Kombinované projekty. Víte, to je taková ta záležitost tradiční, kdy říkáme, kde začíná městský, kde končí venkovský. Myslím, že komise už učinila pokus a podařilo se nám dosáhnout dobrých výsledků ohledně komplementarity těchto fondů. Je vlastně na regionech, aby rozhodovali, co bude lepší. Využití jednoho nebo druhého fondu. Tady je možnost kombinovat fondy a dosáhnout no, soudržného, uceleného plánu podle potřeb. Toto jsme vlastně podpořili prostřednictvím těch partnerských dohod pro synergie, doplňkovost. Já jsem mluvil o dialogu a koordinaci. A to platí pro všechny úrovně, pro všechny aspekty veřejné administrativy, veřejné zprávy, pro využití těch nejlepších možných možností, ale to se nestane, pokud lidé nebudou komunikovat a nedají hlavy dohromady. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A tím se dostáváme k poslednímu bloku. A zde máme paní Nunes z Network of European Regions for a Sustainable Tourism, takže bych je chtěl srdečně přivítat, tak prosím, máte slovo. Chairman, um, does it work? Can you hear me? Thank you, distinguished members of the European Vážení poslanci, zástupci komise, dámy a panové, je pro mě velkou ctí zastoupit Nextur a prezentovat vám naši prezent, eh, naše pohled na věc. My slučujeme 31 orgánů. Jsou to asociace, které jsou experty v regionální správě podporují investice na vlastních územích, to znamená, že je teď třeba dosáhnout určitého chytrého rozdělení těchto fondů. Z praktického hlediska by bylo možné rozdělit role regionů na dárce nebo příjemce pokud mají kapacitu rozhodovat o investicích přímo na svých teritoriích, spíše než kdyby konkurovali v rámci teritoriálních programů s dalšími subjekty, s tím, že některé jsou kompatibilní, dejme tomu Horizon 2020 nebo e TF. Podle vyhledávačů 49 regionů zahrnulo cestovní Ruch pod vlastní strategie, i když víme, že se jedná o více než označování. Tento horizontální sektor je propojen a má větší dopad než tradiční záležitosti související s, re- eh, s rekreací. Cestovní ruch je hm, často tradiční pro místní ekonomiku. Často se jednalo o záležitosti spojené s udržitelností, najímáním mladých, vytvoření nových pracovních míst. Do těchto operativních programů je třeba zapojit všechny tyto aspekty. Podívejme se na příklady ve Skotsku, je součást kabinetu pro vnější vztahy, což znamená ministra pro Evropu a mezinárodní rozvoj. Visit Scotland je organizace cestovního ruchu. Mluvíte opravdu příliš rychle. Visit Scotland propaguje destinaci a také spolupracoval na operačním programu. Momentálně zpravuje grant RDF. E Tato iniciativa podporuje malé střední podniky v celém Skotsku tak, aby získalo nové návštěvy i z zahraničí. To za pomoci nového marketingu a digitálních kanálů a mezinárodních akcí. A co Smart Specialization strategie ve Skotsku? Propojenost podle visitors economy, návštěvnické ekonomiky, je právě demonstrováno v historii, kde sektory se překrývají především potravinový sektor nápojů, dále cestovní ruch, námořní sektor a další. Tady se podíváme na Andaluzii. Je to tradiční destinace na jihu Evropy, která nyní kreativně přetvařuje svou strategii tím, že klade jako za svůj základ inovace. Je jasné, že ERDF e a EARDF spolupracují na financování analyzuje. Je to i v rámci udržitelnosti Horizontu 2020. Co je součást této iniciativy? Hm, chtějí zajistit udržitelnost cestovního ruchu v Andaluzii jako strategický sektor místní ekonomiky pro rozvoj a místní ekonomiky, jak toho dosahují, podporu podniků, revitalizace a napojení na takzvanou Destination of Excellence a také posílení konkurenceschopnosti. Očekávané výsledky. Hodnotový řetězec, boj proti sezónnosti, otvírání nových pracovních míst. Tady je velmi zajímavé, že v eh, strategii Smart Specialization je zapojen cestovní ruch, protože vyžaduje výzkum, vývoj, aby bylo možné se přizpůsobit ke změnám na trhu, což je hlavní charakteristika. Dále je důležité, že v Andaluzii mají vlastní prioritu pro cestovní ruch, posílení Andaluzie jakožto destinaci a také inovace a výzkum se stává základem, která Eh, také z cestovního ruchu dělá univerzálně přístupný sektor s napojením na kulturu a umění a dále na další priority v Andaluzi. Některé klíčové věci, eh, které eh, jsou s tím spojeny. Nejme tomu, ve Valencii používají ERDF, ESF pro rozvoj technologií nabízejí celoživotní vzdělávání pro zástupce cestovního ruchu a bojují proti nezaměstnanosti mládeže. V Toskánsku ERDF nabízí výzkum a inovaci, specifické granty pro malé podniky, pokud přispívají udržitelnosti a pokud také pracují na základě eh, sdělení komise z roku 2010. V německé komunitě Belgii kombinují RDF, ERDF pro diversifikaci a v Cornwallu zároveň mají zvláštní přístup RDF, ERDF a Fond pro rybolov, kdy cestovní roh hraje také svou velmi důležitou úlohu. Na závěr, průběžném hodnocení bychom doporučili následující. Věříme, že větší viditelnost a přístupnost je nutností. Všichni, kteří v tom mají svoji zájem by měli chápat roli svého sektoru i v programových cílech a co se od nich čeká. Myslíme si, že je tady určitá změna myšlení v adaptaci formulací spojené s či, činností cestovního ruchu. Odpovídá to realitě na trhu. A také té dimenzi, kterou generuje cestovní ruch oproti rekreačnímu sektoru, který byl tradiční. Myslíme si, že Flexibilnější přístup by byl vhodnější pro jev, kterému musí čelit malé střední podniky. Jsou většinou rodinné tyto firmy, mají problémy na trhu a musí se napojit na digitální síť. To mu je třeba věnovat eh, specifickou pozornost. Dále přístup a skládání účtu, odpovědnost je třeba mít čísla o přímém a nepřímém dopadu na regionální rozvoj. EFSI um, by měl být doplňkový k jiným programům, dále přístup ze stola nahoru, je, podpořit potřeby, je potřeba podpořit to, co je trhu vlastní zaručit také investice, abychom podpořili všechny fáze rozvoje produktu. Dlouhodobá vize a v neposlední řadě více komunikací, větší výměna názorů a zkušeností z praxe. To je součást manifesta pro růst a pracovní místa a myslím si, že to je vhodná platforma pro propojení nástrojů a sektoru cestovního ruchu. A to pochopitelně eh, ve spolupráci s evropskými institucemi, proto jsme rádi, že budeme spolu eh, organizovat tuto akci v září, jak říkal pan Kortaza, s výborem regionu a díky zástupcům Mm, politické sféry budeme mít možnost právě o těchto záležitostech diskutovat. Mnohokrát děkuji za tuto příležitost a užitečnou diskusi. Adapted speed. Děkuji taky za snížení tempa vašeho projevu. A nyní pan Adam Bodor z Evropské federace cyklistů. Děkuji mnohokrát za možnost být zde s vámi dnes a pohovořit jako místo předseda manifestu turistů, kde eh, jsou nejdůležitější skutečnosti, které by se měly rozvíjet v oblasti turistiky. A to pozvání dnešní je mnohem významnější. Já zastupuji Evropskou federaci cyklistů, což je zastřešující federace pro půl milionu uživatelů jízdních kol denně, anebo pro účely turistiky. A já, já jsem se zabýval čtyřmi a pěti projekty současně. A já jsem na té druhé straně jsem trošku kritičtější, pokud jde o čerpání a využívání prostředků EU pro cestovní ruch. Jaké jsou výzvy z hlediska objemu prostředků pro cestovní ruch? Pokud také z hlediska výsledků čerpání těchto prostředků, jaký je rozsah projektů podporovaných z těchto prostředků a jaká je udržitelnost spolufinancovaných projektů v oblasti cestovního ruchu. Za prvé, financování. Samozřejmě peníze nikdy nestačí, to vím. Všechna odvětví si stěžují, že chtějí více evropských prostředků, ale upřímně za to 9,7 procent evropského HDP pramení z cestovního ruchu. Pan Wolfe zmínil, že 9 milionů euro je k dispozici z Fondu soudržnosti a strukturální fondu pro cestovní ruch. A i tato částka, upřímně za to, není zcela patrná v tom, tedy ve kterých eh, strukturálních fondech jsou tyto prostředky k dispozici. Pokud se majitel hotelu nebo mám malý e, turistický podnik, tak nevím, kde najít tyto prostředky, abych mohl rozvíjet svůj podnik. Pokud vedu e, nějakou turistickou pamětihodnost, tak nevím, vůbec nevím, zda jsou ty prostředky k dispozici v regionu, nebo zda jsou někde jinde, zda jsou k dispozici pro jiné regionální podniky. A samozřejmě, pokud chcete dělat eh, něco nadnárodního, tak existují fondy Interreg, a ty nejsou k dispozici. My jsme chtěli eh, žádat o prostředky pro střední a severní Evropu, ale eh, právě zde nám bylo řečeno, my si nepřejeme další projekty v oblasti cestovního ruchu. Když jsme žádali, tak jsme slyšeli tuto odpověď. A chtějí obecné projekty, které rozvíjí malé a střední podniky, ale nepřejí si turistické projekty. A to je problém protože eh, ten, tento neodvětvový eh, přístup, eh, který si nepřeje turistické projekty, tak to je opravdový problém. Na evropském měřítku pan Koradza hovořil o 8,5 milionech euro z prostředků fondu Kosme. Dělají maximum pro využití těchto prostředků v cestovním ruchu, ale hovoříme o odvětví, které představuje skoro 10 HDP Evropy. A prostředky z Bruselu představují 8 nebo 9 milionů euro ročně a klesá to. Víte, že vy jako europoslanci se snažíte vytvořit rozpočtovou položku, která by zvýšila tuto částku, ale je to naprosto nepřiměřené z hlediska rozsahu tohoto odvětví. To by se mělo změnit. I když dělají maximum, tak nemohou dělat zázraky za 9 milionů euro. To se musí změnit. To je mé jasné sdělení. Takže na regionální a národní úrovni je třeba, aby ty prostředky byly viditelnější, kde jsou k dispozici. A pokud jde o evropské prostředky, tak ty by se měly navýšit. A není oblast eh, cyklistiky. Aby byla viditelnější, my jsme vytvořili monitorovací středisko a sledovali jsme všechny operační programy. Bylo to mnoho práce, kde jsou odkazy na cyklistiku. Tato práce by měla být prováděna pro turistiku také. Které operační programy mají výslovný odkaz na oblast cyklistiky? A my jsme zaznamenali v období 2013, že pouze v případě, že je tam výslovný odkaz na cyklistiku, tak cyklostezky či specifické investice v regionech. Pokud tam nebyl takový odkaz, tak bylo velmi těžké investovat do této oblasti. My jsme vedli kampaň s našimi členy a 1,6 eh, prostředku na dopravu určeno pro cyklistiku oprosti podílu 7,5 eh, tedy využití jízdních kol pro různé účely. A vedli jsme tuto kampaň a zviditelnili jsme tedy tyto investice. Jak jsou ty prostředky využívány? Peníze nejsou všechno, ale je důležité, aby eh, tedy zjistit, jak jsou ty prostředky alokovány. Působil jsem v řídícím orgánu a byl jsem překvapen, nakolik eh, konečná, eh, konečný výsledek závisí na vynaloženém objemu. Vyšší náklady nejsou, jak to říci, vítané ří, managementem a domnívám se, vlastně kolika, kolika zákazníků se dotknete, kolik eh, eh, jaký objem prostředků vlastně vygenerujete, to by mělo být měřítkem úspěchu. A objem evropských prostředků, objem dotací by měl být navázán na výsledek a ne na náklady. Já vím, že účetní dvůr říká, že třeba veškeré náklady dokázat, ale jak se dokazují náklady? Měli bychom se méně soustředovat na eh, dokumentaci. Tady víte kolegu, který administroval velmi malý projekt, kde musel okopírovat veškeré jízdenky na autobus a všechny, všechno doká, detailně dokázat. A my, pokud existuje kvalitní podnikatelský záměr, tak je možné investovat čas do něj a ne do administrativy a byrokracie a lze uvažovat o paušálním proplácení nákladů. A měli bychom se zaměřit na zásadu tedy určitého přínosu za vynaložené prostředky a ne na dokazování. Pokud jde o rozsah, podpora malých a středních podniků z Bruselu, když využijeme Evropský strategický investiční fond z, z, dotat, z grantu Kosme a možná se pletu a okolo nás jsou jiné malé a střední podniky, ale pro nás se, na, se to jeví jako skoro nemožné přijet do Bruselu a zjistit, jak ten systém funguje. Přístup eh, programu LEADER, eh, případně řídících eh, orgánů na regionální a místní úrovni, to jsou místa, kde by měli získávat informace. A naučit majitele hotelu, jak využít evropské investiční prostředky, a případně správce maj, určité místní pamětihodnosti. To je skutečně velká výzva a proto vás chci vyzvat, aby evropské prostředky byly pro, pro projekty na evropské úrovni a podporovat klastry a sloučené projekty spíše než individuální projekty. A na místní úrovni by se podpory mělo dostat právě pro fondy, které jsou určeny pro pro tyto místní projekty. Poslední výzva udržitelnost. Samozřejmě, my jsme cyklistickou organizací, takže eh, udržitelnost hlediska životního prostředí je klíčová a já jsem nikdy neviděl, že by to bylo, že by to bylo kritérium pro výběr, ale chci zde zdůraznit eh, ekonomickou udržitelnost. To, čeho jsme svědky u evropských projektů, je velmi často, že hledají nové myšlenky a zejména eh, v nadnárodních projektech u značek, tak po konci projektu se vlastně o to moc nestaráme. A je to nebezpečné. Pokud se podíváte na to, jak úspěšné soukromé společnosti rozvějí svou značku a jsou úspěšné na trhu, investice našich zdrojů tímto způsobem, abychom vlastně vytvořili značku a potom ji znovu vytvářeli po dvou, třech letech, je velmi nebezpečné a naprosto neefektivní. Takže já bych vyzval k dlouhodobým partnerstvím se strategickými partnery a k investicím do strategických projektů místo do nastartování nové značky a nového projektu. A to by bylo mnohem udržitelnější a ta návratnost investic by byla mnohem vyšší při využívání eh, evropských fondů. Je mi eh, líto, zda jsem působil negativně či kriticky a snad jsem, se mi podaří vyvolat diskusi na závěr tohoto setkání a jsem připraven vám poskytnout podrobnější informace, pokud o to budete mít zájem. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Samozřejmě potřeba podporovat evropské projekty, ale chceme vědět i o těch potížích, o problémech z jednotlivých zemí a proto je dobré, že se zde zmiňují i ty negativní stránky a myslím si, že je to takto dobré. Možná teď budeme mít ještě několik možná negativních připomínek. Izabela de Monte. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěla vrátit ještě k předchozímu panelu, jestli dovolíte, a mm, no, pohovořit o takové obecné myšlence. Pokud jde o strategii, tak podle mého názoru ty fondy by měly mít určitou podstatu. Je potřeba, aby tam byly přímé pomoci, přímé dotace, pokud chceme zůstat první největší světovou turistickou destinací, jakožto Evropa, tak by se nám mělo podařit koordinovat ty akce, ty projekty a také lépe komunikovat, prezentovat se jako evropský blok, jako celek. Pokud se týká programu Kosme, tak děkuji panu Koracovi za jeho závazky, za to, co nám zde řekl ze strany komise je potřeba tyto fondy zachovat a zvyšovat je, jsou velice důležité a jsou zde konkrétní výsledky, kterých bylo dosaženo. Například eh, už se překládá ta příručka, ten manuál fondu, o kterém jsme hovořili. Podporujeme, vyzýváme hospodářské subjekty, eh, provozovatele, aby se byli lépe informováni o tom, jaké existují možnosti financování, jaké příležitosti, aby měli možnost realizovat své nápady. A myslím si, že je potřeba významným způsobem investovat do toho, abychom mohli přitahovat některé nové turisty, zejména Číňany, ale k tomu musí být odpovídající infrastruktura i na jazykové úrovni. Prostě nelze hovořit pouze anglicky. A určitě bude potřeba eh, mít také určitou přímou nabídku, abychom přitahovali i jednotlivé turisty, individuální, nikoli pouze organizované skupiny. A pokud, se, pokud jde o čínský trh, tak si myslím, že potenciál čínského cestovního ruchu, tak by také mělo asi existovat více přímých letů mezi Čínou a Evropou. Určitě je zde růstový potenciál významný v jednotlivých zemích, ale ještě jednou opakuji, bylo by zapotřebí zlepšit přístupnost. Jsou nějaké možnosti prostřednictvím těchto fondů eh, určitým způsobem zviditelnit některé lokality, hm, některá místa? já jsem se pokusila eh, hledat jednotlivé mechanismy financování a mm, nepodařilo se mně dostat se na teď stránky Iduan. Takže představte si nějakého drobného podnikatele, který se snaží získat přístup k penězům, tak je potřeba, aby se na těch jednotlivých stránkách dokázal lépe orientovat, aby se dostal přímo na příslušnou stránku. Děkuji nyní paní kolegyně Klun. Děkuji, pane předsedo. Musím poděkovat dvěma řečníkům, panu Bolderovi Eh, myslím, že jsme tady asi schrnuli, co už tady bylo řečeno, že jsou lidé, kteří by mohli těžit z tohoto financování. Myslím si, že padlo mnoho relevantních věcí, ale je dobré, kdyby um, ty programy se neměnily až tak často, aby nebyl stále nějaký nový program, kdy budeme znovu objevovat kolo a znovu pracovat na tom procesu. Uh, Myslím, že to také navazuje na to, co už tady bylo řečeno ohledně, a to říká pana Nunez, ohledně konkrétních regionů. A kolik regionů, to by mě zajímalo, zastupujete? Myslím, že je tady hodně informací ohledně sdílení informací napříč regiony. Myslím, že um, to bude určitě užitečné pro konkrétní oblasti, určitě je to velmi pozitivní, určitě máte zkušenost s různými regiony, s financováním z kosmy a i z, z jiných fondů. Mě by prostě zajímalo, kolik regionů zastupujete a jak vypadá jejich interakce, pokud mluvíme o sdílení informací. Děkuji Ines Ayala Sandra. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je pravda, že poslední tyto zkušenosti jsou zajímavé, protože poukazují na problémy, které jaksi historicky existují v tomto odvětví než měla Evropská unie, 28 členských států se všemi těmi regiony, to je obrovské množství, tak jsme vždy říkali, že cestovní ruch je odvětví, které určitým způsobem trpí svým vlastním úspěchem. A asi není nutné, mysleli jsme si, že není nutné eh, mít veřejné investice na evropské úrovni, protože je dostatečný elán toho odvětví. Některá, eh, některé projekty samozřejmě jsou úspěšné. Já zde nebudu hovořit o jednotlivých úspěchech, ale úspěších a neúspěších. Do některých odvětví se investuje více, do některých méně. Po, nyní po hospodářské krizi čelíme tomu, že regionální banky nebo spořitelny, které měli ve svých stanovách zakotvenou určitou sociální povinnost, závazek na daném území, tak tyto subjekty v podstatě zmizely, nebo jak se eh, tak nějak to zaniklo v té bankovní struktuře, jak ji kvalifikovat. No já to raději nebudu dělat. Takže nyní jsme v situaci, kdy malé a střední podniky, a to říkám v určité závorce, že Částečně se museli změnit v samostatné pracovníky OSVČ a znamená to, že neexistuje dostatečná struktura pro financování na výši tady tohoto odvětví, protože mm, takové, takovýto drobní podnikatelé, malé a střední podniky, nemo, nemají možnost získat dostatečné pomoci, dostatečné dotace. A takže je potřeba, aby docházelo k jejich združování, spojování a aby eh, vytvářely větší subjekty. Velké hotely samozřejmě mají lepší přehled, lepší perspektivu svého financování a potom jsou určité eh, drobné podniky, které umožňují teritoriální soudržnost. Pane předsedo, já nevím, jestli na základě toho, co zde zaznělo, zejména od paní Nunes, jestli bychom měli jaksi změnit náš postup a snažit se neumožňovat přístup k měli bychom možná se více zaměřit na tu evropskou přidanou hodnotu Předevčírem například se konala schůze o horizontu 2020 a velké podniky mají přímé výdaje do výše 25 a nikdo se jich v podstatě neptá, na co je těch 25 přidělováno. Je to určitý biankošek, který dostávají. A zástupci Evropské sítě cyklistů nám zde řekl, že dosud Eh, byla určitá podpora těmto malým a středním podnikům v těch regionech, což umožňovalo určitou územní soudržnost. A že ty pomoci by se měly dále podělovat, eh, přidělovat i těm kreativním malým a středním podnikům. aby ty investice jaksi ne, nebyly směřovány pouze do jiných odvětví a e, cestovní ruch nebyl opomíjen určitým způsobem. A v důsledku toho, jako závěr, bych asi mohla říci tolik, že by bylo potřeba, aby na úrovni Evropské unie, abychom, aby byla uznána schopnost odvětví cestovního ruchu vytvářet soudržnost a pracovní místa. A aby také bylo řečeno, že je potřeba zdůraznit potřebu financování tak, abychom splnili potřeby odvětví cestovního ruchu. Přitom to je vlastně téměř nejkreativnější odvětví, které vlastně představuje také tu velkou rozmanitost, která je naším dědictvím, naším bohatstvím. Je zajímavé vyslechnout si všechny tyto příklady a komise by měla opravdu vyvíjet větší úsilí, aby více zviditelnila určité oblasti a aby také bylo znač vyšší evropské financování. Pokud tomu tak nebude, tak to je politování hodné. Děkuji. Nyní Gesine Meissner. Děkuji, také děkuji za prezentace. Já jsem zde na začátku nemohla být, protože jsem byla v jiném výboru, ale poslední řečníky už jsem si vyslechla a mám konkrétní otázky. Bylo zde řečeno, že bychom neměli možná chtít pořád něco nového, ale měli bychom také se poučit z toho, co už existuje a využít jich úspěchu. Takže bych měla takovou trošku provokativní otázku. Pokud ti investoři už jsou, ale nevytvářelo by se něco nového, tak čemu vlastně slouží to financování? To je jedna věc. A druhá, také jste řekl, že možná je zde příliš velká byrokracie, což je něco, co v zásadě nechceme, aby to abychom eh, museli překonávat velkou byrokratickou zátěž. V současné době je to tak, že na evropské straně se chceme, chceme zamezit zneužívání, eh, ta, používání těchto evropských peněz a to není jednoduché, takže konkrétně kde, jaké máte konkrétní návrhy, co bychom mohli zjednodušit, protože si myslím, že je stále je vždy důležité, abychom měli konkrétní informace. Jens Nielsen. Děkuji, pane předsedo. Já poslední řečníci v podstatě řekli to, co já už jsem říkal předtím. Rozvoj cestovního ruchu musí zůstat řízen na lokální a regionální úrovni a je potřeba tedy, eh, možná by bylo dobré předložit zprávu z vlastní iniciativy, nebo respektive už jsme předložili, kde jsme se zamysleli nad tím, jak vlastně propojit lokální a regionální úroveň. Myslím si, že se máme ještě hodně co učit, protože když posloucháme zástupce regionů, kteří se zabývají cestovním ruchem, cestovní ruch pro ně má opravdu strategický význam a musíme tedy zpracovat, předložit určitý akční plán, jak dále podporovat cestovní ruch. A když se podíváme na nejlepších 50 regionů v Evropě, kde se koncentruje cestovní ruch, tak se můžeme zamyslet nad tím, co dělali, poučit se z toho a myslím si, že to by bylo velice užitečné mít takový seznam zkušeností a dobrých postupů. A podle mé, z mé zkušenosti je tomu dosud tak, že Někteří říkají, že všechno je příliš eh, byrokratické, velká administrativní zátěž, že vlastně drobné podniky se musí spojovat, aby mohly předkládat společně větší projekty. Každý samozřejmě odpovídá za vlastní podnik, ale potom odvádějí společnou práci. A já si myslím, že většina té byrokracie ani tak nepochází z institucí EU, ale přímo je v členských státech. Čili myslím si, že bychom měli také, že by měli také zaklepat na dveře orgánů členských států a požádat je o určité zjednodušení. Ale když by cestovní ruch byl řízen z lokální a regionální úrovně, tak by to věci určitě zjednodušilo já jsem se také zapsal na seznam řečníků. Možná by pan Koraca mohla odpovědět. Pan Bodol říkal, že možná nové věci bychom se nemuseli vždy vytvářet, ale já jsem to pochopil jinak. Například ta Euro cyklostezka 6 podél Dunaje v roce 2008 se rozhodla srbská vláda dobře, dne vlastně vybavíme lépe tady se tou určitými hm, citáty z literárních děl, například Nice Hubert Service. A když, ale než jsme to stačili přečíst, tak jsme vlastně přečetli pouze to Nice you. Po čtyřech letech je tři, tam bylo 13 tisíc, takže byla to opravdu velmi úspěšný projekt. Ale tento projekt, o kterých se teď hovoří, že chceme na té cestě ještě označit to či ono lépe, tak na to asi ano, na to bychom mohli přidělat peníze, přidělit peníze. Máme 400 kilometrů eh, evropských cyklostezek, ale 10 kilometrů z nich jsou v tak špatném stavu, že jsem potřeboval tři hodiny na tři kilometry. Takže ano, takže měli bychom se cíleně poučit z těch zkušeností a financovat takovéto projekty, to považuji za správné. Ale na jedné straně se říká, budeme podporovat jen turistické projekty, ale některé ne. A potom, co se týká té byrokracie. V Eisenstadt, v Burgenlandu, dáma ze státní zprávy říkala, ano, můžeme ano, ne, nežádáme o evropské peníze, protože to je obrovská byrokracie s tím spojena, nemáme na to tolik peněz. Pokud tomu tak je, tak vlastně ty evropské peníze jdou pouze do velkých podniků a nikoliv do malých, ale to je velice nespravedlivé rozdělení takže proto by komise také měla uvažovat o tom, jak, s tím, jak se k tomu postavit. Přece i mal, malé obce, malé podniky, které právě potřebují, tak není správné říct tím, ne, vám nebudeme nic financovat a přitom velké podniky mohou eh, si obstarat ty peníze relativně i jinde a těm se pouze přiděluje to financování. Takže zde bych se také chtěl zeptat komise, jak tedy se k tomu staví. Takže nejprve dávám slovo paní Nunes. Yes, uh, thank you. To trying to reply. Děkuji. Pokusím se odpovědět na všechny otázky. Zastupujeme 31 organizací v cestovním ruchu, napojených na 30 různých vzdělávacích institucí. Podporujeme výměnu nejlepších zkušeností z praxe ohledně toho, jakým způsobem eh, cestovní ruch může nejlépe využívat eh, financování eh, z EU v době, kdy byly tyto operační programy přijímány. Je to velice náročné pro naše členy, protože jsou to zase orgány regionálního cestovního ruchu, protože nechápou, jaká je provázanost možností mezi starým novým MFF jak činit strategická rozhodnutí. A my jsme zjistili, že existuje potřeba interní lobby mezi jednotlivými regiony, hm, ohledně výměny mezi jednotlivými orgány. Výsledek toho je, že teď téměř všichni členové jsou zapojeni do hm, využívání a zpravování těchto peněz, těchto fondů. Další výzva je monitorování implementace, proto organizujeme ty různé akci pro výměnu názorů a zkušeností. Obecně organizujeme jeden kulatý stůl, zástupce komise tam byl a mluvil na toto téma a naši řečníci ale v publiku říkali, že to je právě nedostatek komunikace, že v regionech nemají vždy tyto informace k dispozici rychle a transparentním způsobem. O to se, to se snažíme měnit doporučujeme, že krom tohoto úsilí pro maximalizaci té výtěžnosti potřebujeme větší podporu ze strany Bruselu. A to ne z toho důvodu, že cestovní e, ruch je odolný oproti jiným sektorům této náročné hospodářské krizi. My prostě můžeme poskytovat lepší příklady e, z regionu a upřímně bychom podporovali využívání právě těchto nejlepších případů, které maximalizovaly své možnosti tím, že cestovní ruch eh, zapojili do jádra strategie. strategie. Děkuji. Jetzt Adam Bodo. Děkuji, teď dávám slovo panu Bodorovi. I try to... Děkuji. Já jsem se pokusil slušit na dvě hlavní otázky. Za prvé, proč investujeme veřejné prostředky, jak dlouho investujeme veřejné prostředky do těchto turistických projektů a Gesne Meissner a Nesara Center se o tom zmínili. Existuje konkurence na cestovém turistickém trhu. Evropa byla světovým lídrem ve všech oblastí a změní se to. A v cykloturistice rostoucí malé oblasti existují jiné země, které investují na, dlouho, na, dlouhé, na do dlouhých cyklostezek, a jiné země investují mimo Evropu, tedy musíme být i nadále konkurenceschopní. A ještě důležitější je, že v oblasti eh, cestovního ruchu jedna, jedna věc se liší od jiných odvětví. V případě turistiky investice a náklady jsou často realizovány u jiných subjektů oproti těm, které přinášejí eh, zisk a přínos. Michal Kramer Eh, zmínil cyklostezky. Místní zpráva investuje do cyklostezky a možná eh, lidé se neubytují ani v obvodu této, tohoto orgánu místní zprávy. Ale tam, kde ta cyklostezka není, nebo kde je ve špatném stavu, tak eh, vlastně všichni podél té cyklostezky celkově trpí dopadem toho, tohoto nedostatku. Takže tam dochází k odpojení těch eh, investic a nákladů. A proto někdy potřebujeme veřejné investice i po úspěšnosti určitého projektu. Tedy omezit eh, byrokracii. Další otázka. Já si myslím, a nechci se zabíhat do podrobností, ale zmínil jsem eh, cenu za problémy. Pokud jsem dobrý, tak pokud chci postupovat správně, tak si zarezervuji eh, cenu dlouho dopředu a zaplatím nízkou cenu. Pokud eh, nepostupuji správně, tak eh, rezervuji na poslední chvíli a platím obrovskou cenu. Proč, ne, proč neexistuje paušální cena? My víme, jakou cenu by ta cesta mohla stát lidské zdroje, vyplňujeme grafy a různé formuláře a víme, kdo pracuje, jak dlouho na jaké práci. Můžeme poskytnout informaci, jak dlouho někdo pracoval na určitém projektu a nemusí to být rozpis, kde je to všechno rozepsáno do, do hodin a není nutné, aby, abychom na výplatnici každého měli vlastně kolik bylo uhrazeno na sociální zabezpečení a na daně. Finan, eh, finanční pracovník prostě nemusí ty, ty informace všechny znát u každé země. Můžeme srovnat, kolik stojí kilometr cyklostezky v různých zemích. A určitě by vás to překvapilo, protože není to nejdražší v těch zemích, které jsou považovány za nejdražší. A jednotková cena u těchto investic a většinou se ověřuje, zda bylo zadávací řízení veřejné zakázky provedeno, ale zda je cena realistická, to nebylo ověřeno. Takže bylo by e, důležitější vlastně e, ověřovat normalizované ceny u některých investic do infrastruktury, pokud něco takového lze standardizovat. A spíše než zjišťovat, kolik e, se veřejného tendru zúčastnilo tedy ochazečů. A to má větší vliv, než kolik dáte dotaci do určitého projektu. Děkuji. Možná pan Kuraca ještě by něco chtěl doplnit, nebo zareagovat tedy na to, co jste bylo řečeno. Takže co se týká konzistentnosti rozpočtu Kosme, tak souhlasím s tím, že rozpočet na projekt Kosme by měl být vyšší, to samozřejmě, ale to bylo rozhodnutí přijato v rámci finančních perspektiv Evropskou radou. Nyní je zde určitá interní arbitráž v rámci generálního ředitelství, protože DG Enterprise je v určité, bylo v určité soutěži s DG Mark, takže, takže to ještě vyvíjí větší tlak na ten rozpočet. Nicméně se domnívám, jak jsem již říkal ve svém příspěvku, že je důležité podívat se na kosme jako na určitý koordinační rozpočet, který by měl stimulovat ostatní rozpočty Evropské unie. A proto je důležitá velmi dobrá spolupráce s ostatními subjekty a přímo diskutovat s aktéry z regionu, kteří jsou důležití. Máme velmi dobrou spolupráci s DG Mare, s DG Regio, jak už jsem říkal, s DG Agri. A také s DG a zaměstnanost. 800 tisíc euro z rozpočtu Kosme sloužilo k mobilizaci 4 milionů euro z rozpočtu Erasmus+. Takže to je jeden z, z příkladů. Pokud v budoucnosti parlament a rada e, se jim podaří získat skutečný rozpočet, fond pro cestovní ruch, tak já budu první, který se toho, z toho bude těšit, ale zatím tomu tak není je potřeba také mít větší transparentnost, více jasnosti v tom, jaké prostředky jsou k dispozici hospodářským subjektům. Malé a střední podniku mohou být příjemci dotací z kosme. I když normálně kosme je spíše využíván pro projekty, které spojují, združují malé a střední podniky. Například v rámci setkání B2B v Číně tak to jsou zástupci skupin, hotelových skupin například, nebo tour operátorů, kteří jsou organizovaní, eh, kteří se mohou setkávat eh, tímto prostřednictvím s čínskými eh, hospodářskými subjekty i když se to možná zdá vzdálené skutečnosti malých a středních podniků. Myslím si, že ten manuál ukazuje ty příležitosti, ale také složitost těch nástrojů, které máme k dispozici. A určitě značné zjednodušení se musí stát politickou prioritou naší komise. Myslím si, že místo předseda Timmermans také na tom pracuje, na lepší právní úpravě, zjednodušování zjednodušování přístupu k fondům. Na těch webových stránkách. Ano, Izabel má pravdu. Myslím si, že ty naše webové stránky nejsou vždy úplně uživatelsky přátelské. Ale zase tam máme hodně podmínek, hodně překážek, protože DG.com klade určité překážky, takže ono není tak jednoduché mít jednoduché Eh, webové stránky. Děkuji. Děkuji. Takže tím jsme vyčerpali naše slyšení o pracovní skupině pro cestovní ruch. Pane předsedo, já jsem ještě chtěla něco říci, co se týká těch eh, účastníků, tak hovořili o nesmírně zajímavých tématech. Opravdu to byly kvalitní příspěvky, ale já bych ještě ráda řekla něco k poslední věci, která zde zaznělo. Ráda bych zareagovala na to, co řekla paní Meisner. Ano, jsou určité věci, určitá mantra, kterou stále opakujeme ohled, o cestovním ruchu. Uh, ale to, že bychom nef, neměli eh, vlastně financovat určité projekty nebo hospodářské subjekty v rámci evropských eh, programů, tak měli bychom být konsistentní z tohoto hlediska, protože jsou to vlastně podniky, které mají miliony nebo stovky milionů zisku a pro cestovní ruch by mělo dojít k určité harmonizaci a bylo by potřeba naplánovat rozpočet. Myslím si, že se financuje daleko méně významná problematika než oblast cestovního ruchu. Takže neměli bychom zabřednout do těch historických předsudků. Pamatuje si pana Frhojgena, který řekl na plenárce, není potřeba financovat cestovní ruch, protože velmi dobře funguje, tak ani minuta pro e, cestovní ruch. Tak teď vlastně ještě Gesine Meisner má možnost reagovat na to, co zaznělo. V angličtině pak mi budete lépe porozumět. Já tím nemyslím, že musíme dávat na cestovní ruch více peněz. Píše to taková kritická připomínka, protože někdy projekty jsou tak úspěšné, že už nepotřebují podporu a pak můžeme podpořit jiný sektor, ale i cestovní ruch. Takže souhlasím, že bychom neměli odebírat financování cestovnímu ruchu. No v posledním okamžiku zde máme ještě tři názory s Adamem Vodorem. Děkuji za otázky, za odpovědi, děkuji vám za vaše příspěvky, za to, že jste přišli, že jste odpověděli na naše otázky. Děkuji poslancům a posluchačům, kteří zde ještě zůstali dnes s námi. Také děkuji tlumočníkům. Děkujeme, pane předsedo. Přeji vám všem hezkou dovolenou, odpočiňte si abyste se vrátili svěží a odpočatí, abychom mohli pokračovat tak skvěle. Do různého nemám nic a příští schůze se bude konat 1. září 2016 v 9 hodin zde v budově Evropského parlamentu. Takže děkuji a hezkou dovolenou.